Dámy a pánové, myslím, že začneme se zasedáním. Někteří tady ještě nejsou, ale máme velice nabitý program. Začneme bodem ten na programu. To je změna nařízení týkající se politiky soudržnosti. Jde totiž o zavedení nového nástroje pro sdílení rizika pro členské státy jejichž finanční stabilita je obzvláště závažná. Chtěla bych připomenout, že v prosinci a v lednu jsme již zde ve výboru třikrát měli diskusy se všemi, kterých se to týkalo, se všemi institucemi, včetně eh, Evropské komise, EIB a také jsme velice pozorně vyslechli eh, předsedu pracovní skupiny eh, který eh, hovořil prostě tohoto nástroje. Také jsme měli velice důkladný eh, odborný výklad ze strany komise a dostali jsme i dodatečná vysvětlení v písemné formě. Eh, proběhlo také jednání stínových zpravodajů. Já tedy myslím, že Diskuse byla důkladná a dlouhá. Ani si nespomínám, že by tak dlouhá diskuse byla vedena o e, takovém tématu, zejména o těchto zemích, e, zejména Řecku. Počítáme, že dnes proběhne prezentace a diskuse a že po 1. března je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. 20. března bude hlasování ve výboru a věříme, že bude možné v dubnu hlasovat na plenárním zasedání a v květnu by mohlo dojít k podpisu, když se nám podaří dodržet všechny tyto termíny. Chtěla bych vám říci, že na našem prvním zasedání jsme se dohodli, že by u tohoto textu mělo dojít k dohodě v prvním čtení, vzhledem k tomu, že jde o velice závažné téma. Rada začala eh, pracovat na tomto tématu v lednu a máme velice málo času na diskusi mezi institucemi, na jednání mezi institucemi o těch nejdůležitějších otázkách. Nicméně podařilo se nám dospět ke konsensu o prakticky všech důležitých bodech, které považujeme v tomto nařízení za důležité. Situace dnes je taková, že rada by na úrovni koreperu mohla vyjádřit schválení 14. března. To znamená, že velice podrobně sledujeme, abychom se vzájemně nezablokovali v tomto procesu. Asi si vzpomínáte, že tato změna vlastně vychází z řecké reality. Velké projekty v Řecku v oblasti infrastruktury byly zablokovány již po řadu měsíců. Právě proto, že nejsou k dispozici žádné eh, soukromé zdroje financí. Tento nástroj se tedy snaží vyřešit eh, přístup k soukromému financování, eh, protože jde o projekty, které by mohly generovat další eh, příjmy, nebo jde také o otázky státních podpor. V případě Řecka, kdybychom takovouto podporu z nástroje sdílení rizik, kdybychom neměli k dispozici, pak by to vedlo opravdu k velkým finančním důsledkům pro řecké veřejné finance. Jde o specifickou situaci Řecka, která byla původcem celé této změny. Je to ovšem eh, otevřeno pro všechny země, které jsou dnes v režimu zvláštní makroekonomické podpory. To znamená Irsko, Portugalsko a Rumunsko. Řecko eh, tady vyjádřilo zájem a Řecko opravdu je nuceno použít takovýto nástroj. A uvidíme, zda ho využijí i další země. Jde o návrh, který by používal závazky z letošního roku a z příštího roku v oblasti politiky soudržnosti. V polovině příštího roku pravděpodobně celý ten proces žádostí e, o tento nástroj ze strany členských států by mohl začít probíhat. Máme několik problémů, které bychom měli ještě projednat. Jednak jsou tady právní a e, právní a technické odborné věci. S právním servisem máme velice e, úzkou Eh, spolupráci a také eh, s komisí. Původní návrh komise totiž vycházel z eh, předpokladu, že potřebujeme mít doložku o umožnění a pak, že bude zapotřebí konkrétní dohody. Nakonec došlo k specifičtější změně a ten nástroj už je v této změně jasně definován. Je tam definování nástroje pro sdílení rizik. A je tam také návaznost na již existující systém sdílení rizik. Je tam také podrobnější e, zmínka o samotném procesu a je tam vysvětlení celého postupu. Dvě základní otázky jsou velmi důležité pro parlament a to bych chtěla stručně uvést. Za prvé, zeměpisné pole působnosti. Jinými slovy, které země mají přístup k tomuto nástroji? Někteří kolegové říkali, že by to mělo být otevřeno pro všechny, a jiní zase to chtěli omezit, podobně jako předchozí nařízení. To znamená nejenom na země, které mají velké potíže, ale také země, které e, jsou účastny režimu makroekonomické podpory. Komise také zvažovala e, otázku technické schopnosti. E, komise toto všechno zvládnout, protože to je další nová zátěž pro komisi. A v radě byla také diskuse velice jasně zaměřena na maximální zeměpisné omezení pole působnosti. E, jak e, jsem již řekla, pravda je, že zatím pouze Řecko projevilo zájem o tento nástroj. Nakonec jsme tedy zvolili stejný přístup jako v předchozí změně, která probíhala koncem e, roku. To znamená, že jde o země, které jsou účastní režimu makroekonomické finanční podpory. To znamená, že jde o, tě, o ty čtyři země. E, Maďarsko a Lotyšsko pokryty tedy nejsou tímto nástrojem v této fázi. Dospěli jsme tedy k dohodě v této věci a já osobně si myslím, že to je racionální. Druhá otázka, která je velice obtížná, Druhá otázka se týká způsobilosti projektu, čili jinými slovy, které typy projektů to pokrývá. Byl tady návrh, který obsahoval jednu pozici, tedy navrhoval omezit pole působnosti pro způsobilost jenom na projekty, které jsou financovány či spolufinancovány Eh, politikou soudržnosti. Na druhé straně, na opačném konci spektra, byli také někteří členové parlamentu, kteří navrhovali, aby to pokrývalo všechny projekty, nejen projekty politiky soudržnosti. A opět tady bylo argumentováno velmi závažným způsobem, a myslím, že jsme se nakonec rozhodli dobře, když jsme zvolili ten důležitý argument, že absolutní prioritu mají projekty politiky soudržnosti, protože tam jsou dnes v Řecku problémy. A když eh, jiné finanční instituce EIB nebo jiní mají celou řadu různých eh, projektů, které pokrývají eh, které jsou zajímavé třeba i jako finanční přínos, tak to všechno samozřejmě by pak vytlačovalo projekty politiky soudržnosti a přesně to my nechceme. Naše eh, pozice tedy byla zcela jasně taková, že by to měly být projekty politiky soudržnosti a absolutní prioritu musí mít politika soudržnosti. Přidali jsme ovšem i možnost, že by se zahrnuly ty projekty, eh, které odpovídají cílům politiky soudržnosti a které odpovídají národním um, programům referenčních uh, a jak jsem tedy řekla, je tady priorita pro, pro projekty soudržnosti, ale s možností uh, malinko vybočit z tohoto omezení u těch projektů, které odpovídají cílům politiky soudržnosti. Bereme v úvahu, že EIB nebo nějaká jiná finanční instituce rozho- bude rozhodovat eh, případ od případu, vždy na základě analýzy a bude samozřejmě vyžadována eh, veškerá, mm, veškerá obezřetnost eh, v duchu due diligence. Budou tam všech, použita všechna kritéria účinnosti. Takže dospěli jsme vlastně k tomuto kompromisu a já myslím, že to odpovídá našemu požadavku, aby prioritně se v tomto návrhu zvažovaly projekty soudržnosti. Tolik tedy vyplynulo z diskusí, které doposud proběhly. A jak jsem vám řekla, všechny instituce, včetně EIB, nakonec považují to, co máme dnes na stole za přijatelný kompromis. Věřím tedy, že můžeme postupovat rychle a dodržet časový harmonogram, který jsem uvedla na začátku. Nyní se ptám stínových zpravodajů, zda chtějí něco říci paní Kleve? Děkuji, paní předsedkyně. Chci eh, vám poděkovat za dobrou spolupráci v uplynulých měsících. Eh, pro mě v této chvíli Evropský parlament může být spokojen s odpověďmi, eh, které obdržel od eh, počátku procesu až do dnešního dne, protože jsme dosáhli eh, dohody, která nebyla od prvopočátku zcela jasná. Návrh je dobrý, podrobný, obsahuje řadu odborných eh, klauzulí, do nichž nechci zacházet a je uspokojivé, že eh, Evropská investiční banka je tak eh, výrazným partnerem tohoto nástroje finanční stability, kterého budeme moci využívat v nadcházejícím půl druhém roku. Je také důležité, abychom dodržovali časový harmonogram, jak jste navrhla, eh, protože tím budeme moci eh, Řecku pomoci. Řecko má um, připravené projekty k implementaci, takže alespoň my bychom eh, měli postupovat eh, podle harmonogramu, abychom to mohli předložit plenární schůzi v Dubnu a tudíž eh, vybízím kolegy, aby postupovali obdobně. Pokud jde o vše ostatní, jsem v podstatě velmi spokojená se všemi definicemi. Ten nástroj. Napřed nebylo jasné, co je tím eh, míněno, nebylo také jasné, eh, jak se Evropská investiční banka stane partnerem nebo bude podílet na procesu. Nyní je to jasné, jsem s tím spokojena. Mám pouze jednu otázku na komisi, protože vy jste právě o tom hovořila a tak jste mi to připomněla. Krátká otázka týkající se pozměňovacího návrhu 9. Když hovoříme o e, těch orgánech nebo subjektech e, národních partnerů, kteří by mohli přispívat, to je moje osobní otázka je tady vůbec vůle těchto národních orgánů přispívat? Je to jasné, je to proskoumáno, je tady ochota spolupracovat na tomto projektu v příštím roce? Eh, tolik pro objasnění. Jinak eh, nemám další otázky, protože jsme se již eh, tak často setkávali se všemi zainteresovanými zpravodaji, stínovými zpravodaji, bankou, komisí, že moje dotazy byly objasněny během toho přípravného procesu. Děkuji. Romana Manesku, není přítomna. Ivas Gotmany s jménem Alde. Na začátku e, jsme s e, Ramonou si odpovědnost rozdělili na tuto, za tuto zprávu. Mám dvě otázky na e, zpravodajku. První otázka. Je jasné, jaká bude kvalifikace zemí, které eh, mohou požádat o využití toho nástroje, anebo to musí být ještě ehm, prohloubeno. Eh, protože na začátku otázka byla taková, že to se týká zemí, které jsou které mají potíže dosáhnout na fondy Problémy mohou spočívat v tom, že banky jim to neposkytnou, anebo řídící orgány nejsou dost efektivní, anebo vláda nebo ministerstvo financí nekoná. Je toto jasné a týká se to pouze Řecka? E, druhá otázka na e, zpravodajku je pouze jedna. Před několika lety jsem řídil banku a otázkou je následující byla projednávána myšlenka, že EIB eh, poskytne eh, i určité jistiny, nejenom eh, projekty, nebude pouze financovat projekty. Pokud EIB bude zapojena do financování projektu a současně bude poskytovat záruky ehm, obchodním bankám v zemi, tak kdo potom poskytne finanční prostředky na projekty. Národní banka pak bude muset eh, provést celou expertizu. Znamená to, že EIB bude ehm, provádět paralelní expertizu, anebo tady ehm, bude EIB požadovat určité jistiny za, eh, pro případ, že se něco nepovede. Otázka pak je, eh, když něco se nepovede, tak EIB e bude muset poskytnout určité kompenzace za nesplácené dluhy. Ja, Dank noch. Děkuji vám za vaše vysvětlení. Já už jsem to dostala jenom zapsané od kolegyně, já jsem zde včera nemohla být, ale naše pozice je jasná, my ten nástroj podporujeme. Podporujeme ho jako takový, ale máme zde určité obavy. Tím, že se usnadní financování projektu. tak by mohlo nastat to, že budou financovány i méně smysluplné projekty. Takže u těch projektů, které jsou mimo ten vyjednaný rámec a podléhají příslušným nařízením, bychom požadovali skutečně potřebné kontroly a, a souladu s evropským právem, to znamená demo, eh, například kontrola nákladů a užitku a podobně. Takže my v tomto duchu předložíme pozměňovací návrh. Oldřich? Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek. Já se domnívám, že je, je možné pomoci státům, jako je Řecko, pomocí cílených investic eh, jako takových. Rozumíme tomu, že mají problém se získání privátního financování a <coughs> jistě je cesta eh, pomocí zapojení Evropské investiční banky ale já bych chtěl říci, že ta hlavní otázka zní eh, nejenom v, v, pro investování finančních prostředků, ale v tom, aby ty projekty byly cíleny a byly opravdu zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti, eh, konkurenceschopnosti a aby přispěly k růstu. Čili velmi záleží na výběru těch projektů jako takových a to by se tam mělo podle mě více zdůraznit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Lambert pan Nistroy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem byl právě na výboru ITRE, takže jsem neslyšel celé vystoupení, ale pochopil jsem, že jsme se dostali do takových klidnějších vod, také na základě našich diskusí a příprav v radě. To nové období, které nás čeká 2014-2020, tam jsou naplánovány tyto nástroje a jsou také dobrým způsobem zakomponovány ale když si vzpomenu na předcházející dvě diskuse v tomto výboru, tak zde zazněla ta otázka, zda jsme ochotní mezi tím to stávající nařízení upravit. Protože když se podíváme na to, že nás čeká brzy nové období, tak je otázka, jestli tu změnu provést nyní nebo ne, protože to už by ta nouze musela být opravdu veliká, abychom to učinili. A když se podívám, jak to vypadá s plněním a s absorpční kapacitou těch zemí, které jsou momentálně nejvíce postižené hospodářskou a finanční krizí, tak eh, přece jenom právě tyto nástroje jsou zapotřebí k tomu, aby byl dodán ještě další pákový efekt. Já jsem včera četl v novinách, že Eh, Barroso eh, Řecku řekl, že eh, ještě intenzivně budeme používat stávající prostředky a poukazoval mimo jiné také na tyto nástroje. Je tam relativně nízká absorce, protože tam musí probíhat spolufinancování a protože možná tam také nejsou dostatečné zkušenosti s těmito nástroji. A to nás vede k tomu, abychom se i nyní k dané věci stavili pozitivně a pokusili se to dostat na plenární zasedání. Já to také říkám za EPP, protože tam ze začátku zněly kritické hlasy, zda bychom dnes tu změnu měli dělat a neměli raději používat ty nástroje tak, jak je máme. Také bych rád upozornil na sdělení komise E, týkající se finančních nástrojů v politice soudržnosti. Tento dokument vyšel 27. února a zde je znázorněno, jakým způsobem lze pracovat s novými nástroji a podobná filozofie se odráží i v tom dnešním nařízení. Jde o to, že když budou velice přísná e, pravidla a státy se jasně zavážou také v oblasti kontrol a tak dále, tak ten výstup z každého eura bude lepší. Když eh, každé to euro přinese 5 eur nebo v těch jiných zemích třeba 3 eura, tak je to pořád ještě lepší, než kdyby to o jedno euro zůstalo někde ležet. A je důležité, abychom v těchto těžkých dobách uvažovali o tom, jak přistupovat k daným věcem jinak. A já si myslím, že bychom to teď měli udělat. Další téma. Chtěl bych také upozornit na eh, diskusi s kolegy z výboru pro rozpočtovou kontrolu tam panuje určitá zdrženlivost. Zda bychom do té diskuse měli jít už nyní, ale určitě ta diskuse dříve nebo později nastane. Zde se obracím i na ostatní politické skupiny, že my jako členové výboru REGI musíme být schopni a ochotní poskytnout příslušné argumenty. Protože pokud tak neučiníme, tak potom třeba během té přípravy v mojí eh, politické skupině nebo v jiné politické skupině vzniknou určité obavy. Takže jsme na dobré cestě, ale ještě nejsme v cíli. Uh, thank you. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji. Především eh, vítám tento vývoj protože členské státy a e, také veřejná média se už e, začali zlobit na tu věčnou debatu o úsporných opatřeních a je dobře, že se Unie nyní orientuje i na růst a vytváření nových pracovních míst a toto je toho příkladem. Pouze dvě otázky pro lepší pochopení. Jedna e, část těch 80 miliard avizovaných v létě tam se hovořilo o realokaci e, financování na vytváření růstu a e, zaměstnanosti. Je to vláda, která o to má požádat a mohou to být například i projekty energetického e, rázu a pro zemi typu Irska která je zjevně bohatá z hlediska HDP, je to dodatečné financování nad rámec toho, co e, získá v rámci strukturálních fondů a fondu soudržnosti. jiné členské státy mají jiné eh, nároky. A nakonec, eh, jaký je časový harmonogram? Ukončí se to nebo doběhne to v roce 2013, nebo to bude pokračovat i v letech 2014-2015? Děkuji. Děkuji, pan Luhan. Děkuji, paní předsedkyně. Já tuto diskusi považuji za velmi užitečnou a i naléhavou a eh, to z celého řadu důvodů. A je tady i řada důvodů, proč je čerpání v řadě zemí tak nízké, včetně Řecka. Musíme učinit opatření, abychom zvýšili míru e, čerpání e, e, z fondu, jinak o tom budeme diskutovat do nekonečna a nikdy z problému nevybředneme. Podle mě jsou, to, jsou tady tři důvody, proč je míra absorpce tak nízká. Nedostatečné znalosti na straně příjemců, Ti potřebují eh, informování a eh, osvětu. Dále nedostatek eh, z prostředků na kofinancování, o tom se už hovořilo, je čím dál tím obtížnější ehm, dosáhnout na zahraniční finance. A za třetí je to otázka byrokracie. A právě o tom posledním se ještě dost nediskutovalo. Rád bych věděl, co se učiní v souvislosti s touto věcí a co můžeme my učinit, nebo jak přispět k eh, pravidlům auditu, která jsou velmi rozsáhlá Některá přispívají k transparentnosti a jiná to je otázné, zdali k transparentnosti mm, přispívají. Jde o to, jak zjednodušit pravidla transparentnosti, aby veřejné evropské prostředky doputovaly dříve k příjemcům, abychom tak snáze dosáhli cílu soudržnosti. Myslím, o tom musíme diskutovat mnohem intenzivněji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nemám další tazatele a Nyní bych chtěla požádat Rudolfa, zdali by se mohl zaměřit na tyto odborné otázky a e, pak e, se vrátíme k ostatnímu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také za všechny připomínky a otázky. Než odpovím na ty odborné dotazy, dovolte, abych vyjádřil naši spokojenost e, s pokrokem, se značným pokros, pokrokem v souvislosti s radou a velice si vážíme úsilí Evropského parlamentu pokud jde o no, pokrok tohoto materiálu. Za komisi zcela podporujeme stávající kompromis eh, v současném znění, neboť se domníváme, že se jedná o velmi vyvážený návrh, které, který bere v potaz požadavky které jsme identifikovali, eh, například eh, spodrobnění eh, složení těch nástrojů a dále více pružnosti eh, v rámci rozsahu projektů, které mají nárok na podporu z tohoto nástroje. Eh, paní předsedkyně, ještě bych dodal jeden prvek, který vyvstal na posledním zasedání pracovní skupiny rady a sice rozpočtové dopady opět to vzešlo z debaty na straně komise, jsme přijali společnou, společné prohlášení s protože rada k tomu asi přistoupí, o omezení dopadu eh, rozpočtových nástrojů. Eh, my máme určité kontrolované parametry k dispozici, které určitě eh, přispějí alespoň z 10% eh, k těm alokacím eh, členským státům. A v rámci eh, ročního plánování chceme zajistit, aby to nevedlo k žádným porušením. Pokud jde o otázky, paní Kleber položila otázku o tom, zda existují i jiné národní orgány, které by měly zájem podílet se na sdílení rizika v Řecku. Ano, probíhaly o tom diskuse a tyto diskuse pokud víme, stále pokračují. Jde o to skutečně vnést do hry další eh, mezinárodní banky, například eh, KFV z Německa, ale podle stavu diskuse zatím nevěříme, eh, že by konzorcia, která by eh, případně mohla vzniknout, eh, by byla ochotna se do sdílení eh, rizika v Řecku zapojit. Domníváme se tudíž, že přednostně to bude EIB, která bude realizovat sdílení rizika v Řecku. Pan Kortmanis se tázal na jistiny nebo záruky Nutno to chápat tak, že příspěvky, které přicházejí z národních alokací příslušné země, ty budou vyňaty z operačních programů a přesunuty do nástroje sdílení rizika a bude to jakási nárazníková zóna pro případná rizika. a ta budou sdílena spolu s bankami nebo koncesionáři eh, nebo prostě subjekty soukromého sektoru. Takže my vlastně využijeme veřejné evropské finanční prostředky jako určitou záruku eh, pro případ, že se něco nezdaří v daném projektu. Nicméně budeme se snažit to riziko eh, velmi omezovat, protože bylo již řečeno, že všechny eh, projekty projdou procesem due diligence, takže věříme, že ta rizika budou moci být eh, zmírněna, respektive omezena již na eh, počáteční úrovni. Dále paní Schröder se ptala na situaci, kdy země není příjemcem prostředků z fondu soudržnosti, ale eh, z jiných zdrojů, které jsou v souladu se cílí politiky soudržnosti, to myslím byl velmi moudrý způsob, jak vyřešit tento problém. My věříme, že díky faktu, že o každém projektu rozhodujeme individuálně a že eh, každý projekt projde eh, důkladným proskoumáním, můžeme také posoudit potřebnou kvalitu, kterou musí eh, ten který projekt dosáhnout tak aby měl eh, nárok na tento nástroj. Pan Kelly se ptal na realokaci fondu a zdali to souvisí s nástrojem sdílení rizika. Odpověď je, řekl bych, eh, víceméně ne, protože těch 82 miliard, které zmínil předseda komise, se vztahuje na částky, které zatím ještě nebyly přiděleny jednotlivým projektům v rámci celé politiky soudržnosti. Je to přirozený stav věcí, že ne všechny projekty byly vybrány. A my eh, nyní vlastně přijímáme krizové opatření. Eh, to, tudíž to nevnímám ve stejném kontextu jako případné realokace anebo přeprogramování fondů v té oblasti, kde ještě eh, neproběhla úplná, úplný výběr projektu. Které projekty? Tak energetika, zejména konkrétně obnovitelné zdroje, to je nesporně oblast, eh, která eh, bude mít nárok na podporu z tohoto instrumentu. Ano, je to zcela v souladu s cíly politiky soudržnosti. A pak nakonec bych řekl k otázce životnosti fondů, délky jejich trvání. Nutno si uvědomit, že když tento fond bude zřízen, tak eh, jejich životnost přesáhne eh, i rok 2015, to znamená ukončení té periody. Je nutno zajistit, i v kontextu nástrojů sdíleného řízení, že v době ukončení musí být prokázáno, že eh, všechny finanční prostředky byly využity ve smyslu investování do projektu. To znamená, žádná částka finančních prostředků nesmí zůstat nevyužita a nevyčerpána na projekty, které by byly způsobilé. Děkuji. Děkuji a dovolte, abych dodala několik slov k těm zemím. Asi si vzpomínáte, že v souvislosti s těch dvou eh, pozměňovacích návrzích to, byla, to bylo rozhodnutí eh, rady, že pro těch šest zemí, které spadají eh, pod systém makroekonomické pomoci a které jsou v nesnázích, tak pro ně poskytujeme poskytujeme dodatečné nástroje, abychom jim umožnili využití fondu soudržnosti s cílem eh, eh, nastartování eh, růstu. Takže v této skupině zemí se pohybujeme, ale ještě méně než u ostatních, protože Maďarsko je nyní z kola venku a Lotyšsko nemá zájem. Pokud jde o tu zmíněnou banku německou KVF, když komise ustavila nástroje nebo vytvořila nástroje finanční eh, pomoci, tak také KFV, banka, mm, se stala jednou z těchto institucí, která se na tom může podílet. O žádné jiné instituci jsme zatím neslyšeli, ale KFV nadále má zájem eh, na podpoře eh, tohoto opatření co řekl Oldřich o potřebě využití toho, těchto nástrojů na rozvoj zaměstnosti a konkurenceschopnosti. To jsou v zásadě eh, projekty rozsáhlých veřejných eh, zakázek. To znamená, že eh, principiálně přispívají k růstu zaměstnanosti a mm, slyšeli jsme o tom už, kolik nových pracovních míst mohou například v Řecku vytvořit a mm, také v sektoru energetiky je tento cíl zaručen šance se ptal, zdali je to takzvané dodatečné financování. E, nikoli ve smyslu dalších finančních prostředků z rozpočtu, ale dodatečné financování to je, protože je tady zapotřebí určitého pákového efektu. E, to znamená, že tyto veřejné prostředky přiláká i e, soukromé firmy, respektive jejich zájem, zájem soukromých investorů. A pokud jde o časový harmonogram, musíme si uvědomit, že hovoříme vlastně o e, dvou e, fázích e, závazku letošní rok a příští rok, teda konec finanční perspektivy. V polovině příštího roku nastane poslední okamžik, kdy ještě disponibilní finanční prostředky budou moci být členskými státy odčerpány. Dále otázka pana Luhana ty otázky eh, vaše se netýkají přímo tohoto projektu, ale určitě auditu. O tom jsme již hovořili v souvislosti s právním rámcem pro příští finanční perspektivu. Výzvou je také simplifikovat, to znamená zjednodušit celou byrokracii a tak dále. Eh, o tom se také diskutovalo a bude diskutovat. Pokud nemáte žádné další připomínky, ale ano, Sean, velmi stručně vztahuje se to pouze na členské státy, které jsou e, v nesnázích a když se vrátí e, na trhy, pak e, přestanou využívat tohoto nástroje, takže opakuji, týká se to pouze členských států eh, v situaci, teda, eh, které se nacházejí pod eh, takzvaným záchranným programem a když se opět obnoví jejich důvěryhodnost a vrátí se na běžné trhy, tak se tyto nástroje pro ně zastaví. Tento nástroj, to znamená vy, vstup eh, do systému těchto zemí je otevřen eh, po dobu, kdy jsou eh, v režimu finanční záchrany nebo finanční pomoci. A když vystoupí z toho režimu, tak tento nástroj pro ně končí. Paní předsedkyně, snad by bylo na místě, když eh, napříště budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a tak dále, abychom si vyžádali ještě časový prostor pro tu komisi, která pracuje eh, na Řecku, aby zvážili, co udělat eh, s takovýmto, nebo co lze všechno udělat s tímto nástrojem. Nyní je to teoretické, ale jak jsem slyšel včera Barosa, který říkal, že je nutno implementovat nová opatření pro Řecko a tak dále a tak dále, tak já bych chtěl vědět, co to znamená a jak je to konkrétní, jaké projekty eh, přichází v úvahu. Je to možné. Lamberte, lituji, musím vás všechny upozornit, že jsme přesně o tom již eh, jednali. Naposledy v lednu jsme eh, naslouchali eh, předsedu, předsedovi komise pro Řecko, který to vysvětloval a také z EIB jsme měli diskusi o tom, jaké typy projektů přicházejí v úvahu. Tak možná, že by se to mohlo dát na papír, protože tady pánové říkali krásná slova, ale ta slova prostě někam uletí, vytratí se, snad by se to mohlo dát na papír, eh, zejména pro ty z nás, kteří ještě nejsou zcela přesvědčeni. Dobře, dobře, my si to ještě bilaterálně eh, vyjasníme, ale určitě požádáme i komisi, aby nám eh, podala zprávu co nejdříve o tom, jaké přesně projekty byly vytipovány. Vím, že tady bylo, eh, byly projekty od, eh, eh, věnované dálnicím nebo jiným silničním komunikacím a tak dále. Termín pro pozměňovací návrhy je 15 hodin 1. března a nyní můžeme přistoupit k hlasování. Vážení kolegové, prosím, ověříme si přístroje, vložte do nich své kartičky, abychom ověřili, zda všechno funguje. Okay, okay, okay. Okay, okay. Dobrá, počkáme tedy. A aby se všichni připravili a začneme v 10.

Um, prosím. Je EPP připraveno? Můžeme začít hlasovat. Ověřme tedy přístroje, e, prosím. Odzahajujeme hlasování na vyzkoušení přístrojů. vážení kolegové. Není to všechno připraveno. Je tady daleko více lidí, kteří by měli hlasovat a není to v přístroji zaznamenáno. E, musíte zmáčknout tlačítko, prosím. Jestli jsou tady někteří noví, vysvětlete jim to, prosím. Ano, ale prostě někdo, kdo vsunul kartu, nehlasoval. Takže ti, kdo zapomněli kartičku, ti musí říci své hlasování sekretariátu. Začneme tedy, prosím. Hlasujeme Katrin, zprávu Katrin Berder, naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, e, strategie EU a tak dále. Kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dále pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 11. Pro? proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno návrh 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nemusíme hlasovat o jazykových aspektech, takže 19 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme, prosím, devatenáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečně závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali. 38 pro, 1 proti, jedno se zdrželo. Takže blahopřejeme Katrin. Přecházíme k bodu 12. Eh, zpráva Tamas Deutsch. Eh, stanovisko tedy Absolutorium 2010. Začínáme návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3 eh, s ústním. Je někdo proti ústnímu návrhu? Nikoli. Můžeme tedy hlasovat. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 7 pro? Proti? zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželo se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, proti, zdrželo se, schváleno 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, třicet osm proti dvěma. Vlahopřeji. A nyní hlasujeme o přeskumu šestého akčního programu e, Vasilica Viorica Dančila. Začínáme kompromisem jedna pro. Je tady něco nejasného? Prosím? Aha, jste pro. Takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis je Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. E, kompromis 3. Pro. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 23. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 33 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 38 a 3 se zdrželi. 38 pro, 3 se zdrželi. Blahopřeji. Yes. Uh, so... Now to go on with, uh... Lambert. Lamberte. Vážení kolegové, chci vás informovat, jak si vzpomínáte. Včera jsme přerušili diskusy k všeobecnému nařízení. Karima Dali měla jako poslední vystoupení a teď pokračujeme dále v diskusi o zprávě Konstance Krell a Lamberta van Nistelroje. Ale prosím, nezapomeňte, že máme ještě další věc. Já se omlouvám. Já jsem se na to teď nepřipravila, eh, jsem nemocná, za čtvrt hodiny jdu k lékaři, takže vás žádám o schovývavost a myslím si, že Lambert mě dostatečně zastupuje v této věci. Dobře, takže tedy Lambert tady vlastně bude řídit tuto diskusi. Vážení kolegové, já myslím, že Karima Deli, která tady dnes je, Eh, ještě nedostala odpověď na svou odpověď eh, od Lamberta. To byla především otázka těch městských eh, částí. Vážení kolegové, včera jsme diskutovali tři otázky, které se týkají Eh, obecného nařízení, to je Performance Reserve, Capping a eh, Europe Facility. Prezentoval nám to Lambert a začali jsme diskutovat otázky. Rozhodli jsme se, že budeme v diskusi pokračovat dnes, ale vlastně už nikdo nechtěl včera eh, pokračovat v diskusi o těch třech zmíněných aspektech nařízení a Jan Olbrecht, který tady dnes nemůže s námi být, požádal, abychom ještě o otázce měst, abychom diskutovali příště. Prosím, ptám se, zda ještě někdo chce um, hovořit o těch třech zmíněných otázkách teď. Prosím, Viktor. Děkuji. Chtěl jsem jen, já se omlouvám tedy, že jsem včera nebyl přítomen na večerní diskusi. Já jsem se účastnil jiný, diskuse o jiných důležitých otázkách. Pokud jde o ta performance reserve, za prvé, já pravděpodobně si myslím, že to je příliš vysoká úroveň. Za druhé, si myslím, že tady nejsou kritéria a to vytváří podmínky pro subjektivní akce, což je nepřijatelné. A za třetí, proč vlastně poškotit eh, eh, společenství tímto způsobem. Eh, také myslím, že výbor regionů by tady měl se vyjádřit. Otázka capping. Jasné je, že tím drasticky snižujeme financování pro politiku soudržnosti. A teď, když je krize a dramaticky se snižuje HDP v eh, členských státech, tak capping eh, jen sníží alokace pro členské státy, které spadají do politiky soudržnosti. To je další způsob, jak oslabit politiku soudržnosti a jak eh, z toho udělat vlastně prázdný pojem, jak to vyprázdnit. Dále otázka Europe Facility. Já bych chtěl vyjádřit určité obavy s tím, jak je to formulováno v návrhu Evropské komise, je jasné, že je tady dramaticky zapotřebí za prvé lépe koncipovat vztah mezi způsob, jakým se peníze přesouvají eh, do komise po centrální řízení a za druhé eh, úlohou Eh, členských států, které vybírají eh, projekty. Já se ovšem samozřejmě nejvíce nebojím ze svého vlastního názoru, ale kvůli tady této knize. Toto je kniha, kterou eh, předložilo DG Move. Když se podíváme tady na ten obsah a na ty projekty, dobrá, já vím, že je to teprve návrh, ale když se podíváme na ty návrhy, jsou členské státy, které nemají opravdu důvod být spokojeny eh, s tím návrhem tak, jak stojí dnes. Takže říkám, lepší definice, lepší vyjádření eh, vazby členských států a společenství a lepší alokace projektu. Chceme-li mít jistotu, že tento velice důležitý nástroj bude přijat. Prosím, chtěl by hovořit ještě někdo další k těmto třem otázkám? Ano, prosím. Děkuji, já jsem zde včera nemohla být, takže mi dovolte takový stručný komentář těm třem tématům, která projednáváme dneška, dnes a také bych se chtěla vrátit k výkonnostní rezervě. Myslím si, že její problém není ta rezerva jako taková. My jsme si přáli eh, podporu orientovanou na výsledky, ale ta otázka zní, kterých výsledků je třeba dosáhnout, aby pak bylo možné získat to dodatečné financování, protože ono je to dosti symbolická věc. A jádro té otázky spočívá v tom, jak má vypadat ta orientace na výsledek a jaké indikátory mají být vyvinuty a jak. A v tom je podle mého názoru ten problém. Ono to není jasné a proto je to velmi kritizováno. Otázku výkonnostní rezervy bychom tedy měli odložit a projednat ji společně s otázkou pozicionování operačních programů. To Jan Olbricht eh, žádal opakovaně. Týká se to hlavně toho všeobecného nařízení, ale ono se to táhne i do toho konkrétního odborného nařízení. To, co je v té formulaci nejasné, protože každé to nařízení, které pod tím pak má ty formulace jiné. A otázka je těch úrovní. Jaké jsou vztahy mezi těmi eh, prioritními osami, investičními opatřeními, jak vypadají ty jednotlivé úrovně, jak, v jakém jsou vzájemném vztahu, jaký vztah je k těm indikátorům z toho odborného nařízení, které nejsou v tom všeobecném. Až toto vyřešíme, pak bychom teprve měli řešit výkonnostní rezervu. Takže já navrhuji Lambertovi, abychom to odložili, toto téma, a vyjasnili si uh, tu strukturu. Já si myslím, že komise tu strukturu zkomplikovala a ozývá se kritika, že ta nová věc bude byrokratičtější než ta stará a přitom jsme si přáli snížení byrokratické zátěže, že to je oprávněná argumentace, ale myslím si, že to je něco, co jsme schopni vyřešit. Můžeme to vyřešit ve spolupráci s komisí, v rámci pracovní skupiny říci, jak vypadají ty jednotlivé úrovně, jaké jsou jejich vztahy a jaké jsou vztahy k těm ukazatelům. A zda ta rezerva tedy bude založena na těch eh, ukazatelích výstupu anebo na ukazali, ukazatelích eh, výsledků. Až toto vyřešíme, vyjasníme, tak můžeme hovořit o té výkonnostní rezervě, protože pak bude jasné, eh, kdy Eh, tato, eh, se sáhne na tuto rezervu a kdy ne. A, takže já navrhuji, abychom to odložili na dobu, až budeme jasně vědět, jak si komise ten program představuje. Děkuji. Ano, děkuji. <clears throat> Chtěla bych informovat všechny kolegy, kteří tady nebyli včera, eh, že jsme měli také prezentaci paní Pelgran z Milánského centra pro průmyslové studie a týkalo se tato studie právě těch ukazatelů a e, výsledků a mm, výkonnostních kritérií. Prosím, Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nebudu vracet e, k těm městským otázkám, protože tady není pan Olbricht a budeme moci později o tom hovořit. Pokud jde o tuto tematiku, já osobně pořád jednu věc nechápu. A to se týká zprávy a řízení. Když komise říká eh, nebo hovoří o 10 miliardách eur, což půjde z obálky Fondu soudržnosti. Já se ptám, jak dospěla komise k sumě 10 miliard, jaká kritéria použila, eh, jak se definují tady prioritní osy. A myslím, že komise právě prostřednictvím zdůraznění eh, vzestupné zprávy a řízení tady právě spochybňuje to, co my hájíme v politice soudržnosti, což je víceúrovňová zpráva a řízení. A já myslím, že o tom bychom opravdu měli diskutovat. Chtěla bych vědět, co si o tom myslí pan Van Nistelrooy. Děkuji, pan Omarží. Paní předsedkyně, děkuji. Především jednu obecnou poznámku mi dovolte. Já jsem velmi rád, že v rámci našeho výboru eh, v Evropském parlamentu se téměř vytváří konsensus o těch důležitých bodech. To nás posílí v diskusi s komisí i s radou. Mám jednu poznámku, která se týká performance reserve. Myslím, že to je eh, velmi nespravedlivé opatření, eh, které se vzdaluje samotné eh, koncepci soudržnosti, což je, se opírá o solidaritu. Také to včera vyjádřil pan Van Nistelrooy. My jsme proti, protože se to podobá v podstatě politice cukru a byče. Eh, tento princip podle mého názoru vlastně eh, zakrývá řadu věcí. To, že komise nedokáže změřit výkon a že ani nedokáže stanovit opravdu strategické priority v regionech. A také se obávám, že eh, tato rezerva vlastně se přetvoří na jakousi rezervu eh, dobrého řízení a nikoli výkonnosti. A pak je tady ještě jedna zásadní otázka. Co budeme dělat s těmi rezervami, které nebudou přiděleny? Budou eh, poskytnuty jiným, člen, jiným státům, to by mě nepřišlo spravedlivé, ani to není v souladu s principy soudržnosti. Výkonnost je třeba eh, analyzovat již v prvních fázích a ostatně komise je spolu odpovědná za strategie, které jsou prováděny. Komise se nemůže z těchto odpovědností následně vyvléct. To je rozhodně otázka, která je spojena s výkonnostní rezervou a tady opravdu já se stavím velice razantně proti. Děkuji, paní Marconi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. I já se musím omluvit eh, za svou nepřítomnost včera, ale byla jsem eh, na jiném výboru. Pokud jde o to, co kolegové dnes řekli o té výkonnostní rezervě, tak se k tomu mohu připojit a také k nutnosti našeho eh, posouzení eh, po té, co získáme ještě více informací o kritériích, která chce komise uplatňovat při eh, hodnocení. Mám jednu otázku na pana Van Nistelrooye to jsem zcela nepochopila z toho souhrnu, který jsem obdržela o těch pracech včera. Pokud jde o tu makroekonomickou vzájemnou podmíněnost. Tam se hovoří i o Evropském účetním dvoru v tomto tématu. A táží se. Existuje záměr o tom ještě jednou s komisí jednat? pokud by do hry měla vstoupit vzájemná podmíněnost eh, ohledně jednotlivých fondů. I zpravodaj Posteláty řekl, že bychom si eh, tuto vzájemnou podmíněnost měli ještě jednou eh, prohlédnout v souvislosti s fondy. Lambere, chcete odpovědět a poté má slovo komise. Okay. Ja, Děkuji. Eh, dovoluji si odkázat na náš pracovní dokument. Tam je formulovaná ta naše základní orientace, co se týče té výkonnostní rezervy. My v ní nevidíme žádnou přidanou hodnotu, takže co od nás můžete čekat? My předložíme pozměňovací eh, návrh v tom duchu, aby to nebylo zavedeno, takže potom o tom nemusíme ani jednat. Uvidíme, co se potom bude dít eh, později v rámci daného postupu. Když člověk o něčem není přesvědčen, že něco bude fungovat v dobách krize, tak se tou cestou prostě nemá vydávat. Měli by se dělat věci, o kterých jsme přesvědčeni. A věci, které eh, budou jenom generovat další složitosti, ty bychom z toho měli odstranit. To je náš základní postoj. A pokud eh, někdo dokáže, dokáže pomocí pozměňovacích návrhů ty věci ještě více zjednodušit, tak to bude dobré. Neměli bychom to zkrátka přehánět. Druhá věc. To je ta Connecting Europe Facility, nástroj pro propojení Evropy. Já jsem včera říkal, že e, my spolu souhlasíme s tím, že část našich prostředků převedeme do jiného právního rámce a že to bude také řízeno centrálně. Takže my nebudeme říkat, že jsme proti té, e, tomu nástroji jako takovému, protože jinak e, vznikne diskuse, která nebude politicky správně pochopena. A třetí otázka zní, jaký je vztah eh, tohoto postupu k principům eh, fondu soudržnosti. To je něco, co principiálně není vyjasněné a v nastávající debatě bychom se na to měli zaměřit. Možná v rámci toho našeho nařízení, anebo v rámci našeho stanoviska týkajícího se eh, legislativního rámce, který bude projednáván ve výboru TRAN. Když si vezmete to, co už je nyní popsáno, tak musíme říci, že to je dosti nevyvážené, protože nyní je to pravidlo takové, že kdo první přijde, ten jako první dostane projekty. A myslím si, že to je také neakceptabilní pro členské státy. Takže bude třeba se věnovat otázce implementace koncepce kritérií, které jsou inspirované soudržností. A já si myslím, že bude možné, že nastane diskuse v tomto směru a že zde dojde k rozdělení na základě teritoriálního principu a měli bychom se na to více zaměřit a nevysílat negativní signály. Co se týče kepingu, tam souhlasím, hovořil jsem o tom i včera e, v souvislosti se setkáním s lidmi z rozpočtového výboru. Je to téma, ke kterému se vyjádříme, vyjádříme náš názor. Momentálně si myslíme, že jsou tam určité nerovnováhy, jenom že tam keping tam je, jsou tam určité důvody týkající se absorpce a to chápeme. Také dobrý způsob alokování prostředků, ale tím, že dochází k ekonomickému vývoji v různých zemích, tak jsou tam také různé propodivné dopady. Takže například země dávají dohromady do pořádku své veřejné finance a potom vlastně z těch fondů dostávají méně. A to je pro nás problematická věc, pro náš výbor. Nicméně je to téma, které bude řešené v rámci víceletého finančního rámce. Takže my na to máme názor, ale nebudeme o tom finálně rozhodovat. Takže měli bychom připravit příslušné pozměňovací návrhy, které naše názory budou odrážet. Ale myslím si, že potom explicitně to bude rozhodnuto v rámci eh, toho víceletého finančního rámce. A potom ta podmíněnost ex ante, ex post, o tom už jsme také hovořili. Jediná věc, která ještě zůstává trochu otevřená, to je to, že pokud jsme proti té eh, makroekonomické podmíněnosti, tak jak to dát do souladu s těmi rozhodnutími, která momentálně padla na úrovni Sixpacku, a v oblasti finančního řízení a finanční zprávy v Evropské unii. Protože v tom rámci se to ještě pohybuje, my to můžeme ještě učinit nějaký návrh, ale můžete počítat s tím, že budeme zastávat tu pozici, kterou jsme formulovali v našem eh, pracovním dokumentu. A potom k těm novým nástrojům. Vznikly čtyři až pět nových nástrojů, které se týkají té urbání eh, dimenze. Eh, budem to ještě eh, projednávat s kolegou Olbrichem. A na závěr paní kolegyně Krel tu částečně je, částečně není, ale můžete počítat s tím, že uspořádáme slyšení, budeme přijímat vaše pozměňovací návrhy a velice konkrétně promyslíme ta řešení ke zlepšení, která nám předložíte. Děkujeme. Děkuji Peter Berkovec o e, těch e, dvou věcech, výkonnostní e, parametry a tak dále. Děkuji. Pokud jde o zastropování, myslím, že Nikolas Martin už včera na to odpověděl, takže mm, k tomu se vyjadřovat nebudu. Ale jedna poznámka k té eh, makroekonomické podmíněnosti. Ta debata se zatím týkala sankcí převážně. Nikolas Martin, myslím, včera vysvětlil eh, filozofii toho, ale já si myslím, že článek 21 společného návrhu eh, nařízení jde dál. Navrhuje přístup, který je jak preventivní, tak i korektivní, nápravný a eh, povzbuzuje dialog mezi komisí a členským státem o řešení problémů, než se z nich vyvinou problémy rozsáhlé. Takže odkazuji vás na článek 21 celý a ne pouze eh, specificky část o sankcích. Eh, pokud jde o výkonnostní eh, rezervu ten dojem, který máme v komisi, je, že ta výkonnostní rezerva není zcela pochopena. Nemám čas to vysvětlit dopodrobna, ale pouze alespoň několik komentárů o tom, čím to není. Uh, výkonnostní rezerva není evropská rezerva. Je to rezerva, která funguje na úrovni členských států. Finanční početky jsou dány do rezervy v rámci členských států. E, druhé nepochopení o výkonnostní rezervě je to, že tady je e, soutěž mezi programy ucházejícími se o rezervu. Mechanismus navržený komisí e, je takový, že každý program si vytyčuje cíle a milníky Alokace rezervy eh, je odvislá od pokroku každého jednotlivého eh, programu um, ve vztahu k dosahování těch cílů stanovených spolu s komisí. Není to otázka že by, eh, toho, že by programy navzájem soutěžily. Jde o to, aby program dosáhl cílů, které si sám stanovil. A navíc není to mechanismus, který eh, má trestat programy nedosahující eh, určité výkonnosti. Naopak je to program, který, nebo eh, mechanismus, který povzbuzuje k výkonnosti. Proč, není to, proč to není trestný mechanismus? Protože takovýto mechanismus bude k dispozici na úrovni členských států a bude vlastně se týkat těch nejlépe fungujících programů. A poslední bod je je komplexnost. To, s čím počítáme pro výkonnostní rezervu, je něco velmi jednoduchého a téměř mechanického určitý mechanický program. Programy budou hodnoceny podle toho, zda dosáhnou cílu. Pokud nedosáhnou, pak nemají přístup k rezervě, pokud dosáhnou, mají přístup k rezervě. Takže ta otázka komplexnosti samozřejmě eh, navozuje otázku, jak ten mechanismus funguje, ale ten mechanismus sám o sobě je, myslím, velmi jednoduchý. Pokud jde o tu spojenou, ten spojený evropský eh, nástroj, eh, myslím, že tady jde především o to, jak ta facilita Connecting Europe může být uplatněna nebo využita pro soudržnost. Musíme si uvědomit, že tato facilita Connecting Europe je v podstatě mechanismus hnaný potřebou na základě eh, procesu výběrového řízení. A tady jde o to, jak zajistit, aby nutné projekty, které musí eh, být realizovány v chudších částech Evropy, zejména v těch částech soudržnosti, mohou být eh, rozvinuty. Ty projekty, které by do této facility spadaly, jsou projekty, které jsou z povahy, z povahy věci komplikované. Jsou součástí té sítě, které by asi členské státy nechtěly realizovat sami. Proto eh, komise eh, počítá s tímto speciálním mechanismem eh, Facility Connecting Europe. Jde o transfer prostředků z Fondu soudržnosti do tohoto mechanismu, tak aby byly zajištěny potřebné zdroje, finanční prostředky. Myslím, až potud jsou věci poměrně jasné. Samozřejmě otázka, která je otevřená, je otázka, jak eh, ty prostředky budou přidělovány. V návrhu komise praví komise, že hlavní priorita bude věnována národním alokacím a tudíž eh, by v centru pozornosti eh, měl být způsob, jak ten transfer je konstruován a alokace jednotlivých zemí. Myslím, že komise se domnívá, že toto maximálně zajišťuje, aby členské státy eh, kterým jsou ty prostředky transferovány, měli eh, nejsnažší možný přístup k nim. A tím končím. Eh, děkuji vám, říká předsedkyně, a nyní můžeme přistoupit k dalšímu eh, bodu. Eh, máme už pouze dvě hodiny, ani ne, na další čtyři návrhy. Jak víte, v nadcházejících měsících budeme o všech nařízeních ještě diskutovat. To znamená, že máme nyní půl hodiny na každé nařízení a chtěla bych vás požádat, abyste se hned na začátku, když začne Eh, zpravodaj eh, hovořit, rozhodli, eh, zda chcete v diskusi vystoupit či ne. Nemůžeme tu ten seznam řečníků a tazatelů do nekonečna rozšiřovat. Takže začneme nyní stanoviskem o sociálním fondu a chci, abyste se hned nyní rozhodli, kdo chce vystoupit v diskusi, abych vám mohla přidělit hm, počet minut. Takže Maria Irgen Perez má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se v analýze svého pracovního dokumentu zaměřím na to, co vyplývá z konsensu frakcí na tomto výboru a pak řeknu něco k tomu všeobecnému eh, strategickému rámci a na závěr ještě k té speciální kapitole sociálního fondu. Konsensus, který zde eh, panuje, vychází z tří věcí. Význam fondu při redukování sociální nerovnováhy, boji proti chudobě, eh, vytváření pracovních míst, přístup na pracovní trh. Jde o to zajistit flexibilitu, zohlednit eh, regionální specifika, tak také, aby administrativní zátěž byla snížená na minimum a byl podpořen přístup k prostředkům. A pak je to eh, možnost přístupu sociálních aktérů, neziskových organizací a lokálních a eh, regionálních orgánů při koncepci programů. Dále se zaměřím na dvě otázky, které souvisejí s eh, všeobecným nařízením nicméně mají přímý dopad na Evropský sociální fond. Jde zde za prvé o to, že je důležité, aby bylo zaručené určité finanční vybavení ESF, tak aby bylo dosaženo cílu, ale aby členské státy měly potřebnou flexibilitu v souvislosti s tím, co už jde v parlamentu. Druhá věc je potravinovaný program 50 milionů eur začleněný do ESF. Možná, že to není úplně to ideální místo, nicméně eh, se domnívám, že důležité je to zde ohlednit a řídit zde tento program, protože je to důležitá věc, na které závisí celá řada občanů. Potom, co se týče specifik ESF, článek 2 až 3 intervenční oblast, navrhuji zde předložit konkrétní opatření, která jsou potřebná. Týkají se evropské strategie zaměstnanosti určitých sociálních skupin a e, politiky rovnoprávnosti žen a mužů. Potom je důležité rozvíjet prioritní osy, zahrnout tak i migranty, podporovat opatření ve vzdělávání a podobně. Článek 4 tematická těžiště. Asi víte, že komise řekla, že se investice mají zaměřit na čtyři priority. Má tam být 60, 70 a 80 na vnitrostátní úrovni. Může každý členský stát stanovit svá procenta podle sebe. Je to minimálně 20 prostředků, které mají na ta tematická těžiště, eh, boj proti chudobě a podobně. Je to důležité také v souvislosti se současnou krizí, když víme, že více než 113 milionů Evropanům hrozí, že budou sociálně vyloučeni nebo že se dostanou pod hranici chudoby. Dámy a pánové, dochází zde k redukci flexibility a k možnosti intervenčních oblastí Fondu soudržnosti eh, zohledňovat jednotlivé regiony. Proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby se ta procenta snížila a příslušná čísla změnila. Článek 6 eh, zapojení sociálních partnerů. Komise si přeje zlepšit zapojení sociálních partnerů a také zapojení neziskových organizací a jejich eh, přístup ke způsobilým intervencím. Možná to nebude dostatečné pro zajištění možné spolupráce s menšími organizacemi. Je ale známo, že lokální a regionální orgány zde nejsou zohledněny a ne Eh, všechny územně správní celky na to mají příslušné finance. Co se týče podpory rovnosti mužů a žen článek 7, to je důležitá věc, je třeba upozornit na velké platové rozdíly. Také je zde otázka překážek, která stojí na cestě žen eh, v různých uplatněních. Dále jsou zde také eh, otázky závislých eh, osob, péče o tyto osoby v rodině. Otázka příležitostí a nediskriminace, to je článek 8. Musíme hovořit o všech těch případech, kde je celá řada diskriminací Eh, právě sociální eh, bod je tady velice eh, důležitý. Můžeme také hovořit o návaznosti na některé akce v operačních programech konkrétních politik, které se snaží zaměřit konkrétní akce na tuto oblast. Nadnárodní spolupráce, článek 10. Je zapotřebí vnést sem také meziregionální spolupráci, dosáhnout konzistentnosti mezi nadnárodními a meziregionálními eh, aspekty eh, vložit také tematické cíle na střednědobý a dlouhodobý výhled. Je třeba vypracovat eh, seznamy, které jsou eh, dost restriktivní a vynechávají úlohu parlamentu. Bylo by tedy dobré, aby se do nařízení o Evropském sociálním fondu vložil přímo seznam, aby také Evropský parlament se mohl podílet na jeho vypracování. Konkrétní eh, ustanovení, eh, které se týkají článku 12 je zde možnost financovat z Evropského sociálního fondu také akce místního rozvoje. To vypadá velice pozitivně, protože vlastně zařazuje eh, celé toto zaměření také do politiky soudržnosti a rozvojové politiky. Eh, Je zde otázka rozvoje venkova se svými specifikami. Článek 14. Tady je určitá flexibilita při využívání programů a fondu. Nutné je zajistit flexibilitu a zajistit fungování programů, zjednodušit postupy a snížit administrativní zátěž. Ta je zatím nadměrná aby bylo možné usnadnit přístup příjemců k těmto programům. Týká se to také definicí a jejich použití v členských státech. Společné ukazatele pro provádění, jak víte tady, návrh komise eh, umožňuje měřit výsledky. Tyto ukazatele se dělí do dvou velkých kategorií eh, účastníci a subjekty. je zde společný systém ukazatelů pro účastníky. Aby bylo možné mít podrobnější představu o využití sociálního fondu a rozložení na pohlaví je právě třeba tuto perspektivu z hlediska pohlaví náležitě zohlednit. Bylo by dobré mít zde určité eh, ukazatele dopadu, aby bylo možné změřit výsledky využití sociálního fondu. A na závěr bych chtěla ještě říci, tak jak jsem to již naznačila na začátku svého vystoupení, eh, že 26. dubna je termín pro předložení pozměňovacích návrhů. 21. června budeme hlasovat a to před schválením zprávy o zaměstnanosti. Já vám děkuji za pozornost a děkuji e, všem těm, kdo přispěli e, k tomuto tématu a umožnili mě e, obohatit celou tuto práci. Máme tady tři zájemce o slovo. Já doufám, že každému bude stačit tři minuty. Děkuji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 Eh, Pardon, nebyl zapnutý mikrofon, moc se omlouvám. Eh, slyšíme eh, mluvit o rozdílech mezi muži a ženami, zejména o rozdílech mezi platy, ale často jsou to jen slova. Samozřejmě objevuje se to v legislativních textech, ale ukazuje se, že ženy nemají v reálném životě výsledky, které by se projevovaly stále je ten rozdíl obrovský, až 20%. Musíme udělat vše pro to, abychom bojovali proti těmto platovým rozdílům mezi pohlavími. A tady by bylo dobré, kdyby e, z prostředků fondu se také ženám usnadnilo vrátit se do pracovního procesu po mateřství. Zaměstnanost žen, to je velice důležité. Celá řada žen dnes pracuje e, ve veřejném sektoru a je tady určité nebezpečí. Tyto ženy jsou ohroženy nezaměstnaností daleko více než muži. Dále otázka eh, globalizačního fondu. Tady by asi bylo dobré skombinovat eh, cíle globalizačního fondu a sociálního fondu, aby se lépe pomohlo zaměstnancům, kteří přijdou o práci v masovém eh, propouštění, když dochází k velké restrukturalizaci podniků. Tato hospodářská krize dává ESF eh, e novou úlohu. To je dnes velice eh, důležitý nástroj který by měl umožnit eh, pracovníkům i podnikům lépe se přizpůsobit eh, cyklům. Otázka vzdělávání je také důležitá. Ukazuje se, že mm, je důležité zajistit všem náležité vzdělávání a také celoživotní vzdělávání. Tady by bylo dobré, kdyby text byl trošku podrobnější, abychom věděli jasněji, jaké typy vzdělávání či školení je možné spolufinancovat. Další důležitá věc. Ve všech zemích EU v dnešní době se hovoří o tom, že je třeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Argument, který se používá, zní tak, že obyvatelstvo stárne a přitom je e, nižší a nižší porodnost. Ukazuje se tedy, že pravděpodobně bude nutné pracovat déle. Stále více a více osob, které mají eh, nad 50 let, eh, se ovšem, si ovšem jen velice těžko schánějí zaměstnání, když se ocitnou eh, v situaci nezaměstnanosti. Je tedy potřeba usilovat o aktivní stárností. Je třeba ovšem také zvažovat, jak umožnit lidem zachovat si zaměstnání až do věku odchodu do důchodu. A ještě se chci vrátit k jednomu bodu, o kterém velice často hovořím, a to je odborná příprava. Odborná příprava pracovníků, aby se mohli přizpůsobovat nové situaci na trhu. Očekávání firem a společností. Já vím, že z Evropského sociálního fondu se věnují velké prostředky, eh, které nejsou vždy účinně vynaloženy. Možná také na trhu odborné přípravy a vzdělávání není dostatečná konkurence. Někdy se ty peníze vynaloží jen proto, že tady jsou a že je naplánováno je vynaložit. Když bychom si tuto věc důkladně prostudovali, možná bychom zjistili, že konkrétní výsledky se ne vždy dostavují. A to zjistíme právě podle toho, že celá řada lidí, které prodělali, kteří prodělali eh, takovou odbornou přípravu, nakonec stejně pracovní místo nedostali a zase se obcitají v situaci nezaměstnanosti. Bylo by dobré mít konkrétní studie, které by ukázaly, kolik lidí po takové odborné přípravě se uplatní na pracovním trhu. Bylo by dobré vědět také, jaké výsledky byly získány za finanční prostředky, jaké výsledky byly získány za finanční prostředky, které byly doposud vynaloženy na takovéto účely. Musíme přemýšlet o principu N plus 3. Bylo tady N plus 2 u určité části eh, bodů Teď máme fondy nebo části fondů, které jsou vynakládány rychleji, účinněji a mohou mít vyšší přidanou hodnotu. Dále si myslím, že je třeba vyjasnit ještě některé body, konkrétně některé definice. A také některé priority pro investování. Spravodajka má pravdu. A myslím, že diskuse bude ještě dále pokračovat, než předložíme pozměňovací návrhy, díky kterým si myslím, že něco ještě v textu změníme. Děkuji. Petr Luhan, ale musíte dodržet tři minuty, jinak nebudeme moci zvládnout dnešní penzum. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vítám iniciativu že hovoříme o Evropském sociálním fondu. Je to nový rámec. Znamená to tedy, že ten poslední rámec nebyl tak úspěšný. Teď jde o to, abychom se zabývali implementací fondu v sociální oblasti. Já bych rád upozornil na ukazatele, které se musí nezbytně eh, definovat nově v souvislosti s nastávajícím novým finančním víceletým rámcem. Jde zde o profesní eh, odbornou přípravu dospělých. Eh, ty nezohledňují specifika jednotlivých zemí. Je důležité, aby bylo možné eh, peníze z tohoto fondu čerpat rychle a účinně. Momentálně jsme svědky změn Velké změny nastávají zvláště v nových členských státech, které se eh, snaží přizpůsobit situaci celá ekonomika a s tím souvisí i pracovní trh se mění a transformuje v těchto zemích. Mohu jenom potvrdit to, o čem už hovořili předřečníci, to znamená, že vnitrostátní specifika nejsou dostatečně zohledňována. To tedy znamená, že v návrzích pro ten další rámec bude potřeba se více pohroužet do detailů a mnohem lépe komunikovat Eh, s místními a regionálními vnitrostátními orgány. My jsme Evropou regionů, ale působí to, jako by se regiony musely přizpůsobovat jim vnucovaným strategiím. My jejich potřeby asi nezohledňujeme dostatečně. Region, který má určitý potenciál v určité hospodářské oblasti, se možná nemůže rozvíjet, protože jsou peníze jenom pro jiné oblasti, eh, jiná témata a to nevede k účinnému vydá, vynakládání veřejných financí. Evropský sociální fond by prostřednictvím tohoto návrhu měl zajistit podporu spolufinancování. Domnívám se, že potřebujeme Evropský garanční fond pro spolufinancování a na konci každého roku by se pak mělo vyhodnotit a posoudit, jak to celé fungovalo, tak aby peníze z tohoto fondu nebo z těchto fondů mohly být eventuálně e, převedeny do dalších zemí. K tomu je zapotřebí dobrá spolupráce s Evropskou investiční e, bankou, která by zase měla přímo spolupracovat s vnitrostátními bankami a způsobili příjemci by tak mohli získat přístup k prostředkům spolufinancování. Přístup k veřejným financím nebo zlepšení tohoto přístupu, to byl, byl ten cíl, kterého bychom zde mohli dosáhnout. Také už zde bylo řečeno, že EU dává k dispozici peníze pro podporu určitých odvětví, to by se dalo řešit také prostřednictvím tohoto fondu. Pravidla kterými by se tento fond řídil, by se museli upravit v souvislosti s ESF tak, aby byla realizovány společné cíle EU. A v neposlední řadě chci upozornit na administrativní rámec na vnitrostátní úrovni. Myslím si, že zde by Evropská komise mohla předložit příslušné návrhy, navrhnout příslušné možné vnitrostátní rámce, který by měl být odsouhlasen, než začne vůbec jednání. Tedy otázka, kdo bude mít přístup k penězům, který orgány bude zpravovat, jaké kompetence budou mít jednotlivá místa. Děkuji, není paní Schroeter. Děkuji. Dovolte mi poděkovat zpravodajce, my už jsme to spolu projednávali. Eh, myslím si, že spolupracujeme velice konstruktivně a jdeme správným směrem. A to je v, velice důležité v této významné oblasti, kde potřebujeme většiny pro konsensus. Já se chci obrátit na předřečníka, nevím, jak eh, by banky mohly vykompenzovat ESF. Já si myslím, že problém je ten, že jsou to lidé, kdo nemají prostředky a mohou se použít zvláště ty veřejné finance a je to otázka jednotlivých států, zda chtějí odstranit chudobu nebo ne, zda ty peníze, které jim ještě vůbec zbývají, na to budou vynakládat nebo ne. To je důležitá politická otázka ale eh, zde si musí priority stanovit členské státy. Já bych se chtěla věnovat tomu specifickému nařízení týkajícího se fondu a k tomu, co zde k tomu řekla zpravodajka. Investiční priority se rozšířily. A proto v tom všeobecném nařízení je napsáno více peněz pro ESF, protože zde máme více úkolů. My za zelené podporujeme tento trend, který odpovídá také strategii Evropa 2020. Vidíme v tom velkou šanci. Ale v tom konkrétním textu je jeden problém. A sice ten problém chudoby není reflektován v souvislosti otázky, kdo je příjemce protože rozšířením cíle se rozšiřuje i skupina příjemců a to v tom nařízení není jasně formulováno. To bychom měli změnit a můžete očekávat, že v této věci předložíme pozměňovací návrhy, protože jinak daná věc nebude fungovat. Také máme problém s článkem 4 i kdybychom soustředili prostředky a s tím my zelení souhlasíme, tak to stejně nebude fungovat. Podívejme se na to téma chudoby. Jeden stát většinu peněz CSF bude koncentrovat do programů týkající se chudoby v zemi nebo v regionu. Když se ale podíváme na detaily, tak je to třeba sedm naprosto konkrétních priorit, které jsou stanoveny pro realizaci tohoto programu v oblasti chudoby. A pokud chci udělat dobrý program v oblasti chudoby, tak bych možná měla přidat také dvě priority z oblasti zaměstnanosti. A už mám těch priorit devět, i když ty peníze budu opravdu koncentrovat eh, a orientovat velice striktně. Proto si myslím, že to nebude fungovat. Takže ten přístup je správný, ale ta formulace jako taková není dobrá. Takže já si myslím, že bychom měli vzít ta eh, tematická těžiště, a pak jsou tam ty cíle 1 až 11 eh, v tom obecném nařízení a abych splnila, řekněme, ty čtyři poslední cíle, tak musím použít tolik a tolik prostředků z ESF. Dobře, ale to jsme na jiné úrovni. Když půjdeme cestou těch konkrétních opatření, tak eh, dobrý program v oblasti chudoby nebo vzdělávání, tam bychom měli mít větší možnost kombinace, i když ten výsledek tak jako tak bude koncentrovaný. To je jedno z témat, které budeme muset prodiskutovat, protože to podle mého názoru nefunguje a nevede k cíli snížení chudoby, snížení počtu osob, které dokončí vzdělání a podobně například také eh, riziko dlouhodobé nezaměstnanosti. Další důležité téma je článek týkající se partnerství, tedy článek 6. Tam se rozlišují ty státy, které jsou méně rozvinuté a jinými státy. Já to nechci takto zredukovat, protože v této oblasti úplně ve všech státech, i v těch eh, bohatých, máme velké problémy a rozvoj schopností partnerů fungovat v partnerském dialogu, to je něco, co potřebujeme všude. Takže to, co odpovídá bodu 2 a 3, by mělo platit pro všechny. Těší mě k tomu, že zpravodajka nakonec zvolila řešení týkající se potravinového programu. Ano, tam jsme o tom také dlouze diskutovali, protože jsme si říkali, ano, tím se pokryje 20% týkající se chudobě, nebudeme muset dělat nic jiného. To je riziko, pokud se půjde tou cestou, kterou navrhuje zpravodajka. Přesto si myslím, že vzhledem k té globální situaci a vzhledem k tomu, jak nyní řešíme tuto situaci v šesti členských státech, takže zde jiné řešení prostě není. A vracíme se tím článku 4 a koncentraci. Kdybychom tam tu koncentraci trochu více otevřeli a umožnili činit více opatření pro dosažení tematického cíle, tak by kombinování například potravinového programu a programu začlenění byla možná. A proto já si myslím, že zde potřebujeme větší flexibilitu. Pro těch šest zemí podle mého názoru neexistuje jiné řešení a měli bychom to zohlednit a jít tímto směrem, protože to pomůže nám, když budeme mít možnost to kombinovat s jinými opatřeními Eh, s ESF, nebo to s, kombinujeme s jinými OP a pak ten celkový výsledek pro tu cílovou skupinu bude pozitivnější. Je to něco, co je na snadě v souvislosti s těmi šesti zeměmi. Podporuji navrhovatelku také, co se týče těch průřezových eh, článků. A pak je zde jeden problém, kde nevidím řešení, ale třeba pomůže komise, je tady ještě pan Berkovic. Ono to možná není napsané v nařízení OSF, možná je to jinde, ale já jsem to prostě nenašla. My jsme na pracovní skupině, kdy si diskutovali o tom, že u těch um, drobných projektů, které vůbec uh, nepřežijí to předfinancování, že by tam to předfinancování ze strany komise mělo být vyšší tak aby to riziko nenesli zřizovatelé projektu nebo státy. A my jsme chtěli tuto situaci změnit. Ale já jsem teď neobjevila, kde ta změna je napsaná. Šlo tedy o to, že to předfinancování ze strany komise by bylo větší procentuální částkou a potom to dofinancování by bylo menší procentuální částkou tak aby ty malé skupiny mohly dělat ty svoje malé projekty a neříkali, e, je to pro nás příliš velké finanční riziko, takže radši nebudeme dělat vůbec žádný projekt, protože než se to všechno e, vyučtuje, tak e, to vlastně neuneseme. A já vidím, kde se tato změna odrazila. Děkuji. Maria, prosím, dvě minuty maximálně. Gracias. Ano, děkuji. Chci poděkovat eh, všem za náměty eh, k tomuto tématu Evropského sociálního fondu. Všichni víme, eh, máme jistotu, že budeme společně pracovat, abychom vypracovali co nejsolidnější zprávu. Chceme totiž, aby tento fond byl náležitě využíván. Teď je to zapotřebí více než kdy jindy a chceme, aby tento fond byl flexibilnější a aby bylo možné ho různoroději používat, aby skutečně podporoval aktivní politiky zaměstnanosti a aby přispěl zejména mladým, podporoval vzdělávání, odbornou přípravu, začlenění do pracovního trhu a e, aby byl také e, nástrojem spolufinancování. To samozřejmě budeme dále analyzovat a dále studovat. Všichni společně chceme e, přispět k tomu, aby toto bylo opravdu vel, byla velmi dobrá zpráva. Děkuji. Děkuji. Chtěla by odpovědět komise velmi stručně, prosím. Ano, děkuji. Já eh, předám slovo mému kolegovi Tomasovi Bendemu, ale napřed chci zareagovat na otázku paní Schröder o předfinancování malých projektů. Máte pravdu, když říkáte, že nařízení nepočítá se zvláštním mechanismem pro eh, předběžné financování malých projektů. Nicméně eh, to nařízení mění mechanismus financování ve smyslu interakce mezi komisí a členským státem. To, co je nové, je právě v článku 121c, dříve než členský stát podá žádost na komisi, musí prokázat, že vyplatilo peníze příjemci. To znamená, komise pouze uhradí výdaje, které již byly zaplaceny eh, příjemci. Eh, stávající praxe, myslím, je taková, že členské státy mohou certifikovat výdaje, i když, nebo mít uhrazeny výdaje, i když ještě nebyly vyplaceny peníze eh, příjemci. Druhá věc umožní umožní členskému státu, aby vždy měl likviditu na projekty. E, tyto prvky spolu umožní přesně to, co vy navrhujete totiž umožní členským státům, aby budeli zapotřebí předfinancovat malé projekty. Tolik odborná odpověď na vaši otázku a nyní dávám slovo Tomasi Bendemu, který odpoví na otázky o ESF. Děkuji. Ano, padlo mnoho otázek. Já se vynasnažím o stručnost, i když nebudu schopen odpovědět na všechno. Jedna otázka se opakovala a sice koncentrace versus eh, pružnost. Já se domnívám, že návrh komise skutečně eh, zajišťuje obojí, protože ne, nestanovuje, který region anebo která investiční priorita má být řešena, říká, máte volbu 18 čtyř eh, tematických cílů a podle specifik regionu by eh, jste se měli soustředit na ty nejdůležitější a nejnaléhavější. A máme pak určitý Navrhli jsme pak určitý stupeň um, Eh, zaměření eh, na jednotlivé regiony, eh, tak aby tady ještě byl prostor pro ty priority, které nespadají do těch čtyř pokud je o otázku účinnosti a ukazatelů, myslím, že my jsme sepsali hodnocení dopadu jak pro sociální fond, tak pro nařízení o obecných ustanoveních. Eh, navrhli jsme eh, určitou efektivitu výdajů, abychom to navíc eh, ještě zvýšili, tak jsme uvedli společné ukazatele jak na úrovni výkonu um, e a v rámci e SF tak eh, ve vztahu k výsledkům. Tyto společné ukazatele budou ještě eh, eh, doplněny konkrétními indikátory, které budou zkoumat výkony i výsledky ve vztahu ke konkrétním projektům. To nebudou jediné, které se budou používat. Pokud jde o měření a posuzování dopadu, tak návrh komise obsahuje ustanovení, podle kterého řídící úřady eh, budou eh, muset eh, shromažďovat určitá data o účastnících, která budou pak použita pro hodnocení dopadu v průběhu programu. A my se domníváme, že kombinace těch tří úrovní, to znamená výkonnost, účinnost a hodnocení dopadu, nám dá k dispozici nástroje, kterými budeme moci hodnotit účinnost celého programu jako jako takového. Ještě pokud jde o odkazy na financování. Eh, my jsme skutečně naslouchali parlamentu v této věci. Parlament eh, pravil, že je to proti eh, národním stropům a kvotám stropů. Komise říká, že by tady měly být minimální procenta pro kategorie jednotlivých regionů uvnitř členských států a nikoli pro fond. Tato minimální procenta se velmi blíží historickým údajům které máme k dispozici a je to mnohem více bezpečnostní síť než eh, jakýsi daný rozpočet. Pokud jde o otázku eh, rovnosti pohlaví, eh, diskriminace a tak dále, domnívám se, že nařízení ponechává velký prostor členským státům, aby v těchto oblastech řešili jejich problémy. Také, myslím si, musíme uvědomit, že problematika jako zmenšení zmenšování nerovností v platech mužů a žen eh, nebudou moci být řešeny finančními nástroji. Je zapotřebí přijímat určitá doprovodná opatření na úrovni regionu a členských států, tak aby existovala správná právní základna pro řešení takovýchto nerovností. Pokud jde o vícenásobnou diskriminaci, tak bych chtěl odkázat na nařízení o obecných ustanoveních. Tady musí členské členské státy předložit strategii řešení um, problémů um, osob, které čelí takovéto diskriminaci. A to opět není pouze um, problematika Evropského sociálního fondu, je to něco, co by měly členské státy řešit na základě kombinací fondů, které mají k dispozici. pokud jde o otázky, které nadnesla paní Schröder, eh, tady se hovořilo o rozdílech eh, ve vztahu vztahu k mm, alokaci mm, fondů sociálním partnerům a nevládním organizacím. Pokud je o sociální partnery, to je přesně to ustanovení, které máme dnes a neviděli jsme důvod to měnit, protože v rozvinutějších regionech nebo členských státech je to tak, že finanční prostředky na budování kapacity a sociální partnery je vyčlenováno dostatečně. Nevidíme nutnost to řešit více, ale zavedli jsme eh, povinnost pro členský stát, aby uplatňoval obdobný přístup vůči eh, budování kapacit nevládního eh, sektoru. Také jsme vzali na vědomí mm, to, co jste hovořili o ty programy pro vyčleněné osoby. Tady, mm, myslím, komise se k tomu již vyjádřila a využije svého práva eh, pro svého iniciativního eh, práva. Pokud je o předfinancování eh, malých projektů, Peter již řekl, co bylo nutné. Já bych chtěl zdůraznit ještě to, že ESF obsahuje speciální ustanovení, podle něhož řídící orgány musí využívat zjednodušené nákladové obce ve výši maximálně 50 tisíc eur a my se domníváme, že asi polovina všech projektů ESF ani nedosahuje e, tuto výši a tudíž tady bude možnost dosahovat na fondy, e, respektive zdroje mnohem rychleji a účinněji. E, a to se právě týká těch malých podniků. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji vám za vysvětlení. E, nyní máme, e, kolegové, už jenom 75 e, minut na zbývající tři nařízení, takže na každé připadá 25. Já tu diskusi skutečně ukončím po uplynutí 25 minut. Prosím, dodržujte časové pravidlo. Takže nyní se dostáváme k dalšímu bodu a sice Evropskému fondu pro regionální rozvoj k cíli Evropské územní spolupráce. Prosím, abyste hned signalizovali zájem o vystoupení v diskusi diskusi. Děkuji. Tosiaan nyt olen tässä työasiakirjan vaihe. Děkuji. Já jsem vypracovala příslušný pracovní dokument, který jste obdrželi a tento pracovní dokument byl také rozeslán e-mailem. Já jsem rozdělila tento pracovní dokument do sedmi částí. Jsou to témata, která zde už byla zmíněna i dříve. Eh, jsou zde formulovány konkrétní otázky a zajímal by mě názor kolegyň a kolegů, protože to jsou jistě ty hlavní otázky, které bývají nastolovány v souvislosti s územní spoluprácí. Dovolte mi nejprve zdůraznit, že to nové nařízení musíme být schopni lépe propojit s tím všeobecným nařízením a já žádám sekretariát, aby konkrétně vysvětlil, které eh, body jsou problematické v souvislosti s tímto propojením. A pak tedy ty hlavní otázky. Nejprve otázka financování. Rozpočet to je něco, co patří do finančního rámce, ale přesto mi dovolte tuto věc zde zmínit, protože Evropský parlament musí usilovně bojovat o utváření regionální politiky. My už jsme k tomu schválili v minulosti zprávu a Evropský parlament a zvláště náš výbor se vyjádřil v tom smyslu, že ten rozpočet by měl být minimálně 7% a nyní bylo navrženo 11,7 miliard eur pro teriální spolupráci to je přibližně 3,48 toho eh, celkového rozpočtu. A já se chci zeptat kolegyň a kolegů, zda jste ochotni bojovat za těch 7 Je to podle mého názoru důležité, protože parlament se zasazuje o regionální spolupráci a proto bychom podle mého názoru měli bojovat i za těch 7 Potom je zde další otázka, ta se týká flexibilizace. Zda by bylo možné přenést to financování mezi A, B a C podle přání regionů, když například členské státy chtějí více podporovat přeshraniční spolupráci a potom by bylo možné eh, převádět dotační prostředky. V tom novém návrhu komise už ta flexibilizace není a proto se domnívám, že by bylo opravdu velice důležité, aby i v budoucnu byla flexibilizace možná. A já jsem žádala komisi o více informací k otázce možnosti flexibilizací v tom stávajícím období a zda flexibilizace přinesla nějaké výhody a přínosy. Otázka z spolufinancování, nyní se navrhuje spolufinancování 75%, tak aby to bylo pro všechny členské státy stejné. Já si myslím, že tento návrh je dobrý, my jsme o tom často jednali, jak by měla vypadat ona procentní sazba, jistě ta diskuse bude ještě pokračovat. Myslím si, že je dobré, když eh, všechny státy mají stejné kofinancování. To je také důležité pro zjednodušení programu, ale ráda si vyslechnu vaše názory. Komise navrhuje 6 eh, eh, technické podpory, nebo tedy podpory pro technickou implementaci eh, programu. To je dobrá a důležitá věc, nicméně můžeme diskutovat o tom, zda bychom měli mít více než 6% nebo ne zde už jsem obdržela návrhy stínových zpravodajů. Potom otázka teritoriální spolupráce, jejich programů a vztahu k dalším programům. To je téma, které jsme diskutovali v našem výboru letos i loni. Měla by zde být lepší možnost eh, propojit eh, teritoriální spolupráci s programy ENI. A právě v oblasti regionálního rozvoje by zde byly určité prvky, kde bychom mohli dělat více. Já jako zpravodajka jsem ochotná vést diskusy na toto téma a doufám, že komise bude moci předložit více konkrétních návrhů k tomu, jak zlepšit tuto spolupráci a jak zjednodušit příslušné programy. Dále zde máme tematické cíle, také tematické cíle územní spolupráce a těchto programů. Je to 11 tematických oblastí, zde bychom měli tedy vybrat čtyři cíle. Já si myslím, že to je docela problematické, protože programy teritoriální spolupráce se výrazně liší od těch klasických programů a já si myslím, že ty čtyři tematické priority neodpovídají cílům programu územní spolupráce a proto je důležité, abychom zde měli větší možnosti flexibilizace. Jedna z možností by mohla spočívat v tom, že bychom například zvolili jenom tři tematické priority a členské státy by si mohly podle svých potřeb určit, kterou prioritu by měly jako tu čtvrtou. Potom jsou zde otázky dopravy, přeshraniční dopravy, to je také velice důležité téma pro územní spolupráci. Komise zmínila určitou možnost využít tyto programy i pro eh, plány v oblasti infrastruktury, ale přesto bych si přála, aby to bylo lépe specifikováno. Pokud si přejeme přidanou hodnotu u přeshraničních programů, tak zde je důležitá i otázka dopravy a je to také součást té základní infrastruktury. To bych zde v této souvislosti ráda zdůraznila. Potom otázka Eh, demografického vývoje, stárnutí populace, to je také něco, co by se mělo více propojit s danými programy. Otázka makroregionu. Makroregiony jsou také součástí územní spolupráce. A já jsem eh, spokojená eh, s tím, že v rámci takzvaného Strand B hrají makroregiony důležitou roli. Myslím si, že zde ty formulace jsou vyvážené a já jsem spokojená. Otázka zjednodušení. Komise navrhuje, aby se Eh, pro programy zemní spolupráce, aby zde byl jeden správní orgán, jedno správní místo. Já si myslím, že to je dobrá iniciativa a jistě s tím bude souhlasit i náš výbor. Už jsme zde dostali některé podněty. Flexibilita zde hraje roli protože ona je to pouhá možnost zřídit takový orgán. Pokud nějaký členský stát bude chtít postupovat tak jako dosud, tak eh, může, protože to není povinné, ale je to zkrátka jenom možnost. Potom v rámci zjednodušení zde je eh, paušál flat rate 15%. Myslím si, že to je dobrá věc. Měli bychom přemýšlet o tom, zda by ten paušál měl být nějak účelově vázán nebo ne, ale je to e, dobrý návrh. Potom partnerské smlouvy, i to hraje v této věci důležitou roli. Nicméně bych si přála, aby bylo přesněji definovat, jak ty partnerské dohody budou konkrétně utvářené jaký je jejich vztah k ostatním fondům. To by byly tedy ty hlavní otázky z mojí strany a e, ráda si vyslechnu vaše názory. Na závěr e, mi dovolte ještě zmínit ukazatele a alokace prostředků. Ta e, výrazně závisí na hustotě obyvatel a podle toho jsou potom přiřazovány průměrné prostředky a mohli bychom také zvážit, zda by se v oblasti územní spolupráce měly ukazatele utvářet jinak, tak abychom mohli řešit eh, příslušné výzvy. Další otázkou je eh, také stárnutí obyvatel, zda bychom to také mohli lépe propojit s alokací prostředků ale velice ráda si vyslechnu vaše názory, připomínky a podněty a už nyní děkuji stínovým zpravodajům. Už jsem obdržela velice dobré podněty pro pracovní dokument a spolupráce byla výborná. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát chci požádat ty, kteří ještě promluví, aby skutečně eh, nepřesáhli eh, limit dvou a půl, maximálně tří minut. Prosím, abyste eh, projednali pouze body, které považujete za důležité a ne které už projednány byly. My jsme uzavřeli seznam, máme pouze jednoho stínového zpravodaje, pane D'Angelise, a pak jednoho řečníka, respektive tazatele. Francesco, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu se eh, snažit dodržovat časový limit a musím souhlasit eh, s tím, že to musíme napojit na ehm, obecné nařízení, generální nařízení, zejména abychom zabránili prolínání a ehm, nejasnostem v příslušnostech a rolích ehm, územní spolupráce Tady si eh, musíme ujasnit, za jakých podmínek probíhá debata. A myslím, že bychom již nyní měli vytvořit jakýsi komparativní systém, který umožní výměnu informací a zkušeností na nejrůznějších úrovních. Přesto přeze všechno bychom měli pokračovat v práci na zjednodušení a zkrácení, které chceme kterého chceme dosáhnout. A nyní konkrétně k jednotlivým bodům k nímž bychom se měli vyjádřit. Já si skutečně vážím toho, co zpravodajka řekla. Je to vše velmi konkrétní a velmi eh, přesně formulováno. Těm sedmi procentům se mohu skutečně jen připojit, protože to odpovídá zprávě Sanchez a Pípa. Celkem za to se nepočítá eh, s většími eh, kráceními u teritoriální spolupráce než eh, v případě konvergence, alespoň ze strany komise. A Samozřejmě musíme vynaložit eh, větší finanční úsilí, chceme-li dosáhnout původně eh, vytčeného cíle. Pokud jde o eh, redukci tematických priorit, tak snad bychom územní spolupráci eh, eh, měli umístit na stejnou úroveň jako ostatní. To znamená, že bychom neměli vytvářet eh, samostatná pravidla, ne, měli bychom e, zajistit provázanost s ostatními oblastmi a mělo, mělo by to také odpovídat strategickému rámci, který e, máme vytvořený jako společný. A pak ještě další bod, a sice flexibilita. Tato flexibilita je zajisté správným prvkem nutná k posuzování mm, dosažení cíle. Je nutno umět také posoudit, jaký má flexibilita e, dopad mm, na opatření a plnění cílů a dále makroregionální strategie. Má-li to fungovat, tak e, územní spolupráce nemůže nadále představovat jediný zdroj financování. Musíme eh, uvážit, eh, jak postupovat v souvislosti s jinými nařízeními. Eh, ty makroregionální strategie v Evropě jsou zajímavými implikátory, zejména pokud jde o povodí Dunaje a také po Baltí. Ale jde také o správní spolupráci mezi e, zeměmi, přeshraniční e, pohyb obyvatel a tak dále. Tady souhlasím zcela s přístupem zpravodajky, zejména pokud jde o zjednodušení. Musíme administrativní e, zátěž zmenšit a také eh, usnadnit tím životy eh, lidí. A pokud je o státní pomoc, zdali by měla být povolena v souvislosti s eh, územní spolupráci, prací, um, protože územní spolupráce není cílem, um, který by byl oddělený od ostatních cílů politiky soudržnosti. Já se domnívám, že tady by měla platit stejná pravidla, ale ostatně to není ještě definitivní pozice z mé strany. Já tím pouze přispívám k předběžné diskusi a eh, je to také můj přínos, přínos eh, eh, ke zprávě zpravodajky Um, závěrem bych chtěl ještě jednou zpravodajce poděkovat za její práci. Je to zcela v mém smyslu a později se určitě dostaneme k podrobnostem, když budeme, uh, když pokročí naše diskuse o nařízení. Děkuji a nyní má slovo Lambert van Nistelrooy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já splním těch dvě a půl minut já zde mám poznámky Sanchez Schmidt k jednotlivým bodům, reaguji tedy na jednotlivé konkrétní části dokumentu zpravodajky. Já bych vám to mohl prostě jenom předat, ale dovolte mi vybrat z toho ještě dva body. První se týká těch makroregionálních strategií. Domnívám se, že je opravdu dobré, že základem této spolupráce je rámec územní soudržnosti, protože to je to správné místo. Nemělo by se to zakládat na něčem jiném. Znamená to také, že potom vycházíte už z příslušných zkušeností, a e, z decentrálního přístupu a můžete to potom lépe utvářet a celé to má potom širší dopad než tak, jak tomu bylo dříve v rámci využívání prostředků cíle 3. Ta filozofie spočívá v tom nadále spolupracovat v územním slova smyslu a to je dobrá myšlenka, je dobré, že to zde zůstává. Potom ta koncentrace témat. Hm, to je taková zvláštní věc, když potom je třeba vybrat eh, čtyři body. Eh, vidíme to také na základě reakcí regionů. Regiony teď říkají, přeshraniční spolupráce mezi občany, mezi univerzitami, prostě mezi lidmi, vzájemné kontakty, to nesmí z toho programu zmizet. A když budete vybírat velice specificky, tematicky, je to logické, ale možná, že bychom zde měli mít i takové téma sociálně kulturní přeshraniční spolupráce, aby to zůstalo něco, co se týká skutečně lidí z masa a kostí a není to někde příliš vzdálené na daleké vysoké úrovni. A poslední věc se týká těch 7%. Jistě, ale za chvíli nebudete vědět, kolik to bude, až to budeme muset vyjádřit ve skutečných penězích. 7% z čeho? To je velice jasně formulované e, stanovisko ve zprávě PIPR. Samozřejmě, je to tak. Děkuji, Lamberte, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já se vynasnažím dodržet časový limit. Kolega Lambert van Nisleroy to již uvedl, 7% je na bílední, to je procento, které jsme stanovili, ale je nutno se podívat, co je zatím, co těch 7% vlastně znamená, obnáší. Určitě potřebujeme více pružnosti, abychom se přizpůsobili místním danostem a potřebě. Nesmíme opomínat připomínat, že nám tady jde o um, podporu místní samosprávy, o subsidiaritu, o um, rozhodnutí um, činěna co nejblíž k občanovi a eh, tudíž tady jsou cíle, které jsou stanovovány z hora. Stačilo by, kdybychom vybrali eh, jednu konkrétní oblast, na níž bychom ukázali, eh, jak obrovské rozdíly existují mezi zeměmi, mezi eh, regiony. Je velmi obtížné stanovovat stejné cíle a tím pádem um, obcházet místní potřebu. Například přeshraniční silniční komunikace v západní Evropě již Existují přeshraniční eh, komunikace v průměru o eh, dvou kilometrech mm, eh, délky a tyto přeshraniční komunikace mají ve východní Evropě v průměru délku 50 kilometrů prvním případě to bylo asi 200 kilometrů. To znamená, musíme lokálním eh, orgánům ponechat větší pružnost. Já jsem tady uvedl příklad eh, z eh, silničních staveb, ale existují i jiné oblasti, kde je jednoznačné, že rozhodnutí by měla být činěna místními orgány. Ano, chceme zjednodušení, syntetizaci, chceme um, Eh, různorodý přístup eh, k regionům, ale v návaznosti na eh, lokální rozhodnutí a místní potřeby. Já osobně se domnívám, že tyto programy o přeshraniční spolupráci nejsou mm, vybaveny množstvím peněz, naopak spíše mají skromné zdroje, ale, právě jsou, ale jsou to právě oni, které jsou příběhem úspěchu v Evropě. Tady se vyměňují informace, sdílejí zkušenosti a tady Tady lze také přejímat eh, osvědčené eh, praktické postupy. Blahopřeji kolegyni eh, za náměty, které předložila a vůbec k jejímu pracovnímu dokumentu. Děkuji. Děkuji, pan Tomáš Poremba. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat zpravodajce za všechno, co uvedla. Zejména pokud jde o makroregionální strategie. Myslím, že v novém nařízení je zapotřebí, aby tyto strategie sehrávaly důležitou úlohu a aby do budoucna umožnili rozvíjet a integrovat regiony. A mám jednu otázku na komisi. Co chce komise udělat? Jak chce koordinovat tady toto vše? jak chce posílit rozvoj makroregionálních strategií. Podle mého názoru to je velice užitečný nástroj pro zrychlení rozvoje regionů a pro překonání rozdílu ve stupni rozvoje. V pracovním dokumentu je eh, odkaz na eh, podunajskou, podunajský region, baltský region. Eh, to všechno jsou kraje makroregionálních strategií, úspěšných strategií. A také možná karpatská oblast by mohla být tady zmíněna. To je velice zajímavý region z tohoto hlediska. Musíme si na to vzpomenout vždycky, když eh, hovoříme o tomto nařízení. A možná také v rámci našeho výboru bychom mohli hovořit o Karpatech, eh, což je region, který do budoucna by určitě měl být eh, zmiňován v takovémto kontextu. Děkuji. Ano, já mám pouze dva body, respektive dvě otázky, které se spíše týkají komise. Za prvé, kdysi eh, jsme měli pro pohraniční regiony takzvaný fond pro malé projekty. Ten již nyní existuje, zejména v důsledku koncentrace již neexistuje a považuji to za velký problém, protože to považuji za stěžejní pro přeshraniční spolupráci, abychom to zachovali a ráda bych to opět e, uplatnila a přiřadila mu ještě i další oblast, totiž mechanismy a určité procento, které se na to budou vázat. A to je jedna věc. Druhá otázka na komisi. Já jsem proto, aby všechny pohraniční e, nebo přihraniční regiony měly stejnou sazbu 35%. To je dobré řešení. Máme ale, pardon, 75%, ale máme jeden problém. Co se stane v regionech, kde ty ostatní navazující regiony anebo když region není příhraničním, by dostal 5 a 80 a nebo jako například v Řecku za eh, zvláštní situace ještě 5 a 90 dokonce. Máme tedy region, který řekne dobře, já už nemám chuť realizovat tento přeshraniční program, protože dostanu pouhých 5 a 70 když realizuji běžný národní program, tak dostanu 5 a 80 až 5 a 90 ty regiony přece postupují velmi pragmaticky, zejména proto, že se jim nedostává peněz a pak se vlastně v důsledku toho už žádná přeshraniční spolupráce nebude konat. Problémem není to, že máme stejná eh, procenta, ale problémem je to, že Řada regionů má stále ještě k dispozici vyšší procento. Já se domnívám, že přeshraniční spolupráce je to z hlediska nákladů to eh, nejrozsáhlejší, je to nejnákladnější a to by mělo být náležitě eh, zohledněno a měli bychom proto ještě o těch eh, procent ostatních částkách hovořit a zohlednit. To není možné, aby nějaký vnitrostátní region měl vyšší procento než příhraniční region. Pak se přeshraniční spolupráce nebude realizovat. Z eh, pragmatického hlediska, eh, jak regiony znám, si to vůbec nedovedu představit, že by eh, regiony pak realizovaly přeshraniční spolupráci, pokud budou mít dispozici nižší procentní částky. Děkuji. Uh, Děkuji. Rika, chcete reagovat? Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům za poznámky, které já samozřejmě vezmu v úvahu. Samozřejmě bude velmi živá diskuse ještě i v dalších fázích, když budeme pak projednávat text. Hovořili jsme už o některých aspektech. A viděli jsme, že pro mnohé vystupující je důležité brát v úvahu potřeby každého regionu. A také to, aby každý region si zachoval určité pravomoci. To znamená, že rozhodování by mělo probíhat na lokální úrovni, aby bylo možné brát v úvahu specifika každého regionu. A nyní spolufinancování a také podpora ze strany států. Myslím, že diskusi na toto téma můžeme ještě eh, dále rozvíjet. Děkuji. Prosím komise, chcete na to reagovat? Ano, děkuji. Tady řada věcí a doufám, že budu mít příležitost to ještě podrobněji diskutovat v jiné fázi. Eh, teď se soustředím jenom na to nejdůležitější. První bod Eh, jasná úloha EFRR. Myslíme, že v návrhu eh, můžeme prostě tyto věci eh, formulovat, včetně infrastruktury, včetně lidské zdroje, lidských zdrojů a tak dále. Kdyby to nebylo dost jasné v nařízení, tak my jsme samozřejmě připraveni to jasněji vyjádřit. Děkuji za tuto poznámku. Dále otázka flexibility. To je důležitá věc. Dvě poznámky na toto téma. Za prvé, jeden z důvodů, proč komise eh, navrhuje vyšší alokaci pro územní spolupráci, je v tom, že je to velice eh, silný nástroj pro spolupráci a velice důležitý z hlediska Evropy 2020. Eh, myslíme, že to ještě nebylo plně využito a bylo by dobré, kdyby se to více využívalo do budoucna. Dále výsledky z posouzení a hodnocení, které jsme prováděli, ukazuje se, že mnoho programů je roztříštěných a že je nedostatečné soustředění se na cíle i prostředky. Proto navrhujeme eh, prostředek koncentrace, protože si myslíme, že to je velice účinný nástroj pro získání výsledků. Dále otázka 6 pro technickou podporu. Myslím si, že to odpovídá tomu té minimální sumě 1,5 miliard eur, který navrhujeme pro programy. Eh, technická podpora a tady ta míra, to je eh, otázka také malých projektů a doufám, že máme řešení, které problém řeší, aniž by se příliš mnoho peněz vynaložilo na aktivity, které ne vždy nutně přinesou výsledky. Dále otázka vnějších hranic. To je velice důležitá věc. Bohužel to ovšem není věc, kterou můžeme vyřešit tady tímto nařízením. To je záležitost, která se týká eh, jiných nařízení a eh, je třeba to řešit eh, v náležitém kontextu. Já bych vás vyzval, abyste se podívali také na ten regulační balíček. A pokud je o alokační mechanismus na základě populace, Proskoumali jsme možnosti a myslíme, že tady je jednoduchý problém dostupnosti údajů. Nemáme dostupné údaje pro přeshraniční eh, programy z tohoto hlediska a proto je to velice těžké. Otázka eh, hlavních programů, mainstreamových programů, to je zohledněno v existujícím nařízení a také eh, ve smlouvách o partnerství. A tady bychom byli rádi, kdyby právě ty mainstreamové eh, programy mohly přispět ke spolupráci, zejména z hlediska makroregionů a k tomu vidíme také eh, možnost použití programů v námořní oblasti. To všechno je podle našeho názoru velice důležité. A teď dvě specifické otázky otázka iniciativ eh, pro malé skupiny a přeshraniční. Především evropská územní spolupráce je otevřená i pro místní rozvoj, pro místní komunity, je tam ustanovení v tomto směru, je zde možnost podle článku 6 podporovat právní a právní, tedy administrativní spolupráci i také spolupráci mezi občany a institucemi přeshraničně. To je pokryto. A těch 75% to je určitě složitá otázka. Z tohoto důvodu komise navrhuje jednoduché přeshraniční pravidlo. Vidíme to jako možné zjednodušení i jako otázkou, která signalizuje právě toto politiku. Paní Schroeder hovořila o vlastně rivalitě či konkurenci. My si myslíme, že by taková konkurence neměla být, protože hovoříme o různých typech programů, e, otázka hospodářského rozvoje a jiné samozřejmě pohraniční, přeshraniční programy. Díváme se na strategie přeshraniční dimenzi. E, to znamená, že to pokrývá ty e, aktivity, které povedou ke spolupráci a e, k prospěchu pro celý ten, celou tu oblast. Proto si myslíme, že by tady neměla být konkurence a tím už bych ukončil své vystoupení. Děkuji. Tím uzavřeme tento bod a máme ještě 20 minut na, dva, na každý ze dvou zbylých eh, bodů. Já se teď obracím na Viktora Boštináru. Děkuji. V rámci eh, eh, návrhu nové nařízení o fondu soudržnosti. Ti, kteří měli možnost tento návrh nařízení prostudovat a také eh, pro ty, kteří to učiní později, musím říci, že to je v podstatě shrnutí problémů, eh, které nadnesli mnozí z vás v uplynulých týdnech a proto to není nic nového, pokud jde o ty nejproblémovější otázky, zejména pokud jde o tu částku 10 milionů eur, které mají být přesunuty do eh, té facility propojené Evropy. Nejsem proti facilitě nebo nástroji pro propojení Evropy. Je to něco, co eh, lze učinit s cílem zajistit lepší koherenci, lepší propojenost mezi členskými státy a regiony ale my všichni eh, víme, eh, že eh, naši občané a jednotný trh potřebuje více regulace a také silnější integraci infrastruktury, ať už jde o telekomunikace, dopravu a tak dále. Ale jak jsem již mnohokrát uvedl, mám za to, že potřebujeme více záruk, že ty národní obálky budou respektovány, i když budeme, přistoupíme na centralizovaný integrovaný management tohoto nástroje. Největší eh, priorita by měla být eh, udělena eh, projektům, které akceptují nebo jsou postaveny na základě národních alokací. Dále to také mm, ponechává příliš mnoho prostoru pro bruselské agentury, které se budou tímto nástrojem pro propojení Evropy zabývat. Já myslím, že to není přijatelné a myslím, že mnozí z vás to vidí um, taktéž. Chci zopakovat, že stejné problémy a otazníky um, e, e, jsou um, e, nadnášeny také radou a na tyto problémy a otázky nemáme ještě přijatelnou odpověď. Komise uvedla, že princip, kdo dřív přijde, ten dřív eh, mele, bude aplikován při výběru projektu. Eh, chci říci, že projekty financovány eh, v rámci Fondu soudržnosti 10 milionů eur nebudou podléhat tomuto pravidlu. Otázka je, jak budou ustanovení implementována a jak eh, rozptýlíte v, to, v této souvislosti naše starosti. Evidentní je také, že potřebujeme lepší koordinaci mezi DG Move a DG Regio, protože eh, nástroj pro propojení Evropy je přednostně vytvořený DG eh, Move ale postrádá filozofii eh, politiky soudržnosti, kterou potřebujeme. Eh, dále v pracovním eh, návrhu najdete i návrhy týkající se článku 2, který vymezuje rozsah fondu soudržnosti. Jedno, jde zejména o tom využití energetických obnovitelných zdrojů v rámci bydlení, a návrh eh, počítá již s touto možností v rámci veřejné infrastruktury, ale eh, je pochopitelné, že i sektor bydlení by měl mít na to eh, nárok a to bude mít obrovský dopad Zejména bych chtěl zdůraznit, že energetická účinnost znamená méně spotřeby energie, méně uhlíkových emisí a větší eh, využití obnovitelných zdrojů, což je zcela v souladu se strategií Evropa 2020, aniž bychom opomínali eh, přednosti malých a středně velkých eh, podniků a tudíž ekonomickou a sociální dimenzi. Vidím tady také možnost pro vytváření více zelených pracovních míst Eh, což eh, je velmi eh, nutné, zejména i ve východoevropských zemích. A je nutno také, aby naši občané měli lepší přístup, zejména pokud je o výdaje na energii. Vzhledem k tomu, že v rámci ERDF, teda Evropského regionálního rozvoje, jsou takovéto programy financovatelné, mají, jsou způsobilé na finanční podporu, eh, tak je nutno že oblast, říci, že oblast bydlení je stále ještě v tomto ohledu podhodnocena. zejména proto, že eh, způsobilost a nároky, které je nutno plnit na základě Fondu soudržnosti a regionálního fondu, se různí. Je nutno také podpořit Fond soudržnosti, pokud jde o redukci skleníkových, eh, emisí skleníkových eh, plynů podle zadání komise ehm, kogenerační eh, stanice a určité teplárny by tím pádem již nebyly způsobilé na podporu. Ale vzhledem k tomu, že tato zařízení stále ještě existují v mnoha zemích, je Eh, nutno eh, vzít v potaz eh, proces jejich přechodu na jiný systém. Kdybychom tak nečinili, tak bychom eh, sami eh, šli proti vývoji a proti strategii 2020. Pokud jde o článek 3, který vymezuje investiční priority, tak tady považuji za absolutně pozitivní začlenění eh, posílení institucionální kapacity, což je zmíněno v návrhu zprávy, ale není to specificky řešeno aniž bych to chtěl prodlužovat. Chci odkázat na ty lekce, eh, které jsme vyvodili z řecké zkušenosti a také z rumunské, bulharské a dalších eh, případů. Měli bychom eh, zlepšit administrativní i institucionální kapacity také v souvislosti s nástrojem pro propojení Evropy. Jak lépe vytvářet nebo sestavovat rozsáhlé projekty, kde je zapotřebí vysoce profesionálních, vysoce kvalifikovaných lidí, kdy je zapotřebí řešit institucionální a administrativní kapacitu ještě nyní před rokem 2013, protože teoreticky se počítá s tím, že 1. ledna 2014 musí být tyto eh, zdroje eh, na místě. A dnes již musí eh, docházet tedy k dolaďování. Já doufám a Pan generální ředitel Berkovic mi to přislíbil, že komise mm, se bude věnovat mm, tomuto rozměru a mm, doufám, že tímto způsobem budeme moci přispět k rozvoji regionu a členských států. Ještě další aspekty. Samozřejmě musíme respektovat ustanovení smlouvy, ale především musíme zajistit, že nebude docházet ke škodám při využívání fondu soudržnosti, když znečišťovatel eh, neuhradí způsobené eh, důsledky, způsobené znečištěním. Já jsem pro tento princip, ale pro mne a pro mnohé z vás by to eh, měla být vlastně až poslední možnost. Pan komisař Potočník slíbil, že zahájí nový návrh s strategického hodnocení dopadů, aby se tak zajistilo, že zabráníme znečištění, že zajistíme, že znečišťovatel bude tím, kdo eh, bude škody muset napravovat a pouze v extrémních případech bude muset ehm, eh, být eh, využit ehm, pro tyto případy fond soudržnosti. Dále makroekonomická eh, podmíněnost. Tak jak mnozí uvedli a také včera zástupci účetního dvora, toto je způsob, jak trestat politiku soudržnosti. Je to překrývání s jinými ustanoveními, která již máme k dispozici a je to nepřijatelné, protože kolegové nezapomínejte, Nebudu tady opakovat problémy, které zde již zazněly, ale my také máme dopis sedmi členských států, předložen v Kagre, který požaduje drastické snížení rozpočtu na politiku soudržnosti. Jestliže k tomu dojde, pak se může stát, že solidarita a politika soudržnosti zůstanou pouze prázdnými slovy. Eh, musíme zajistit, a tady vás vybízím um, k tomu, abyste uh, se k tomu také přispěli a vyjádřili. Je nutno, abychom promluvali jedním hlasem, všechny politické skupiny promluvali jedním hlasem, získali silnou politickou podporu také na plenárním zasedání a pak byli pevní při jednání uh, s radou protože tento výbor není jedinou platformou pro předkládání problémů. Děkuji, paní Bukači, ne víc než dvě minuty. Bardzo, paní předsedkyně, já vyráža... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já chci jen říci, že doufám, že dojde k dohodě mezi všemi a že se nebude snižovat eh, fond soudržnosti. Především musíme říci, že všechny tyto fondy mají přímý dopad na hospodářský rozvoj, na oživení v různých členských státech. Proto je velice důležité toto všechno jasně potvrdit. A mám ještě poznámku k tomuto nařízení, a to k Fondu soudržnosti. Zdá se, že Evropská komise neprovedla kompletní analýzu. Musíme si uvědomit, že členské státy nemají stejné potřeby, protože nemají stejný potenciál rozvoje. Je tady 12 nových členských států, které mají velké potřeby, zejména v oblasti infrastruktury. A já souhlasím s těmi všemi, kdo zdůrazňují důležitost ochrany životního prostředí nebo přechod k zelené ekonomice s nízkými emisemi, včetně pod nutnosti chránit klima. Ano, ale kromě těchto velmi důležitých témat je tady ještě celá řada zemí, které ještě musí dohnat spoždění, které mají ještě musí překonat tu propast, které je dělí od ostatních zemí z hlediska hospodářského rozvoje. Proto musí tento, tyto prostředky z fondů investovat ehm, flexibilněji. <clears throat> musí mít eh, trochu více možností. Víme, že fond má především financovat eh, udržitelný rozvoj, ale musí také přispět k tomu, že se odstraní rozdíly ve stupni rozvinutosti. Prostě jsou zde země, které musí nejenom pečovat o životní prostředí, ale ještě dohánět eh, ty ostatní země. A eh, tyto priority investic je třeba brát v úvahu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád připomněl diskusi, kterou jsme vedli, pane kolego Boština, ve Štrasburku. Já si myslím, že nejlepší možnost, jak bránit politiku soudržnosti, je ta, že ve stávajícím období budou realizovány ty prostředky, které mají státy k dispozici. A tím musíme užitečnost této politiky dokázat. Nicméně v některých zemích i v komisi zde je ochota převést ty prostředky jinam podle aktuálních nových politických priorit. To je něco, co se musí změnit, tak abychom i po roce 2014 měli vůbec k dispozici nadále fondy soudržnosti a strukturální fondy. Takže prosím, v těch zemích, kterých se to týká, byste na ně zapůsobili a by opravdu důsledně plnili Eh, cíle, na něž čerpají prostředky. Potom otázka energií a bytové výstavby. Momentálně už prostředky jsou k dispozici, ale jejich čerpání je skutečně velice malé. Takže pokud tuto věc chceme propagovat, tak cíle, které nyní máme a prostředky, které proto máme, musíme naplňovat už nyní. Connecting Europe Facility, tam sdílím vaše obavy, mám ještě větší obavy. Nejde jenom o to, že bude vytvořen orgán financování, ale ten bude muset také ovlivňovat plánování. Například v některých členských státech, uvedu jako příklad Německo, tam je velice odstupňovaný systém plánování, federální úroveň, jednotlivé spolkové země, regionální úroveň a lokální úroveň a většinou je toto plánování už propojené s dlouhodobými investicemi. A je třeba diskutovat zde skutečně se všemi aktéry, například v oblasti cílů v energetice nebo v telekomunikacích, tam jsou významnými aktéry také soukromé subjekty, nebo když zde máme rozvoj infrastruktury. Protože pokud se to neudělá, tak eh, ten nástroj pro propojení Evropy nesplní svůj cíl a pokud cíl nesplní, tak ho také nebudeme potřebovat. Děkuji. Děkuji pan pan Nistoroj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si nyní vyberu jenom jedno téma eh, v té naší všeobecné poznámce k danému rámci jsem také napsal, že je nezbytné v příštích sedmi letech intenzivně investovat do infrastruktury a i do infrastruktury výzkumu. Nejde mi tedy o beton a asfalt, ale spíš o ty nástroje, o ty facilities. E, říkalo se to zde i na ITRE v rámci horizontu. Není možné, že e, na 90% jde do starých členských států, protože prostě není absorpční kapacita, protože se neudělají ty předchozí investice, které potom umožňují přejít eh, směrem k té excelentnosti a eh, k těm velmi kvalifikovaným pracovním místům. Takže důležité jsou ty cíle, nejenom životní prostředí a to, co tam máme není, ale i infrastruktura infrastruktura pro vědu a výzkum. To je velice důležité. A jak zde říkala kolegyně, jde o členské státy a národní partnerské smlouvy, zda to tam zahrnou nebo ne. Nemusí být všichni na tom stejně, nemusí být ve stejné fázi, ale musíme využít možnost k tomu, abychom zde měli vyrovnanou Evropu, abychom zde měli konkrétní eh, teritoriální soudržnost a musíme se ten cíl skutečně dát. Pokud to neuděláme, tak se dopustíme historického omylu. Děkuji komise. Chcete se ještě vyjádřit, eh, protože už jsme uzavřeli. Eh, pokud souhlasíte, tak eh, bych stručně odpověděl na několik poznámek. Jsem zcela pro námět, aby peníze byly správně využity a aby a pak míra čerpání se dramaticky navýší. Moje země je dnes nejhorším příkladem v Evropě a druhým nejhorším je Bulharsko. Ale já nyní nehovořím o svém rumunském případu, já hovořím o principu, podle něhož členské státy by měly být schopny navrhovat a implementovat projekty eh, ve správném čase, to znamená v náležitém čase, aby nestráceli peníze a pak také dramaticky sníží administrativní eh, kapacitu. Tady jsem zcela zajedno s panem Celerem. A pokud jde o, eh, o uzavření těch eh, mezer v rozvoji nebo těch rozdílů v rozvoji, to je podstata politiky soudržnosti, ale vinou krize, jak kolega uvedl, vidíme, že eh, ta propast eh, ve vývoji některých zemí a jiných zemí v EU se rozšiřuje. Takže ten princip eh, by měl být implementován. A pokud je o úsporu energie, nejsem fanouškem myšlenky závazných pravidel, ale spíše pružného způsobu, jakým můžeme dosáhnout na fond soudržnosti pro Eh, úsporu mm, energie v bydlení. Eh, to pomůže také regionům a nejenom veřejným institucím. A jestliže zástupci eh, regionu eh, vyjádří své potřeby, jestliže všichni kolegové z východní střední Evropy zmínili, že to je nutné a mělo by to být akceptováno, tak myslím, že bychom eh, měli brát v potazy určité požadavky. Pokud jde o nástroj pro propojení Evropy, tady jsem zcela zajedno s vámi. Jsem v zásadě pro, ale e, samozřejmě ďábel e, vězí v detailech a je tady tolik otazníků o tom, jak bude ten nástroj pro propojení Evropy financovat, že musíme e, vyjasnit aspekty. A to je něco, co jsem zmínil i ve svých rozhovorech s panem Pipre, Píprem, který je zpravodajem pro nástroj pro propojení Evropy. To jsou otazníky, které vznesla řada členských států, nejenom moje musíme znát odpovědi, abychom mohli podle toho rozhodnout, zdali přistoupíme či nepřistoupíme na nástroj pro propojení Evropy. A pokud jde o ta centra excelence v vývoji výzkumu eh, členských zemích, tak vítám eh, slova pana Van Nistelrooye, je to Eh, důležité dnes ještě více v době, kdy veřejné prostředky v členských státech se drasticky um, krátí um, pod heslem úspory, úspory, ale úspory mohou v podstatě jenom poničit um, ten princip soudržnosti. Děkuji. Děkuji a máme tady pana Maconyho, o paní Macony, pardon. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také chci eh, se omluvit u pana zpravodaje, že se tak pozdě hlásím o slovo, nicméně mi dovolte úvahy k jednomu bodu, který jsem zde neslyšela v prezentaci pana zpravodaje, ale možná, že to bylo v první části jeho projevu. Jde o možnost rozšířit prostředky z tohoto fondu i na jiné oblasti, než eh, které tam jsou nyní napsané. že to jsou ty tradiční oblasti, tam nedošlo k žádné změně v návrhu komise. Já jsem už v minulosti opakovaně poukazovala na to, že tento fond samozřejmě musí fungovat účinněji, musí být produktivnější. Ale tato zvýšená produktivita nesmí být dosažena tím, že se rozšíří seznam těch oblastí, ve kterých bude fond působit. Zvýšená produktivita by měla spíše být nastolena eh, větší flexibilitou programů. Takže jde o to lépe sladit ty jednotlivé fondy navzájem a tak moci zasahovat do různých oblastí, nejenom do oblasti infrastruktury a životního prostředí, což jsou samozřejmě takové oblasti Fondu soudržnosti par excellence. Já se domnívám, že by tedy pan Boštěnarů tuto věc měl více rozpracovat. Děkuji, prosím komisi. Ano, děkuji vám. Já nebudu opakovat eh, ty kroky, se kterými počítáme eh, také pro tady tut, tento nástroj, protože myslím, že to už jsme probírali několikrát. Pokud je otázka otázku energetické účinnosti, tady jsou dvě věci. Jednak je tady otázka principu a eh, otázka provádění. Pokud jde o tu principiální otázku, tady z hlediska komise si myslíme, že fond soudržnosti je mechanismus, který tady máme pro základní infrastrukturu a pro dosažení určitých eh, věcí v oblasti životního prostředí a dopravy. Myslíme si, že jsou ještě velké potřeby v nových členských státech v těchto oblastech. Když se podíváme na energetickou účinnost, a bydlení. Jak bylo řečeno, to už je způsobilé pro uh, financování z RDF. A v oblasti zemí soudržnosti je to 1 až 2 celkové obálky. A proto momentálně nevidíme žádný, žádný důvod, proč bychom Fond soudržnosti tomuto otvírali Eh, protože eh, prostředky z EFRR nejsou ještě plně využívané. No, eh, kdyby to bylo 10%, to by možná byl silný argument, ale tak to ne. A teď se dostávám k otázce ETS. To je velice odborná diskuse. Pro nás je důležité, že máme mechanismus, který funguje na evropské úrovni a to je právě ETS. Nechceme to eh, jinými prostředky oslabovat, eh, podvracet, rozvracet. A je tady celý ten sektor ETS v oblasti energetické, kde vlastně máme dopad na cenu uhlíku a jak říkám, nechceme podkopat sektor ETS a celý tento mechanismus. To neznamená, že nemůžeme investovat do eh, vytápění a do kogenerace. Je to otázka velikosti eh, toho nástroje. Jsou tady nástroje, které umožňují využívání obnovitelných zdrojů energie a to je pak možné. To je ovšem otázka velmi důležitá pro komisi. A velmi rád eh, bych se pustil do podrobnějších technických aspektů, ale ne, není na to teď čas. Velmi vítáme poznámky ehm, zpravodaje o institucionální kapacitě a ehm, dalších aspektech a doufáme, že budeme moci váš výbor podpořit mm, a v eh, projednávání tohoto to, to řízení. Děkuji. A dostáváme se k poslednímu eh, bodu, což je Evropské seskupení pro územní spolupráci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Čas už se nachýlil, takže já budu hovořit stručně a budu se držet jako zpravodaj zkrátka, tak aby kolegové mohli diskutovat. My už jsme vlastně na posledním zasedání hovořili o těchto evropských seskupení pro územní spolupráci. Už jich vzniklo 18. Těch 18 seskupení reaguje tak, že říkají, že jsou velice spokojení eh, s rozšířením právním rámcem, který předkládá komise. Tento nástroj je velice zajímavý pro přeshraniční spolupráci. Ukazuje se to také v tom, že každý týden dostávám nové dotazy zájemců, kteří by rádi eh, nechali probíhat svoji přeshraniční spolupráci v rámci tohoto právního rámce. Tato diskuse nás bude provázet i nadále, protože v Dubnu eh, chystáme slyšení s odborníky na toto téma. Rád bych upozornil na jednu věc. Eh, byla zde vyjádřena lítost nad tím, že nařízení o evropské územní spolupráci neumožňuje spolupráci s třetími zeměmi. To je něco, co by se dalo řešit právě prostřednictvím Evropského seskupení pro územní spolupráci. To spolupráci s třetími zeměmi umožňuje. hvězde možnost propojit to s nástroji politiky sousedství i prvky politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Co potřebujeme je to, aby tento právní nástroj byl nadále popularizován a propagován i zde v Evropském parlamentu, v odborných výborech, protože téměř všechny oblasti strukturální politiky lze pokrýt eh, tímto systémem evropských seskupení, včetně služeb v oblasti poštovních služeb nebo například zásobováním eh, vodou nebo dopravy. Další věc bude potom implementace evropských seskupení, protože vidím u některých států, že se k tomu staví ještě rezervovaně, tedy k těm možnostem, aby příhraniční regiony používaly tento právní nástroj. Já se tedy velmi těším na další diskusi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Joachime. A nyní paní Smolkova. Děkuji pěkně, velmi v krátkosti. Děkuji. Velmi stručně je třeba jasně říci, že komise, která nám poskytla materiál, nám poskytla návrh, který je dobrý a fundovaný. Primárně mi dovolte ocenit práci pana zpravodaje Celera. Vypracoval velice přehledný dokument, který precizně pojmenovává jednotlivé cíle, tedy zlepšení a zjednodušení zakládání se skupení pro územní spolupráci. Důležitá je skutečnost, že předtím, než ten materiál vznikl, došlo k rozsáhlé konzultaci všech zainteresovaných stran a mnoho připomínek a požadavků bylo zohledněno. Nejdůležitější inovace jsou v návrhu komise jasně popsané, mám zde na mysli ten pracovní dokument, jistě s nimi všichni budeme souhlasit. Ulehčí to v budoucnu zakládat Evropská seskupení územní spolupráce. Pan zpravodaj dobře také pojmenoval potřeby dalšího zlepšení a výhled. Myslím si, že zde jsou ještě určité rezervy. Důležitá je i výzva pro členské státy, aby logicky a účinně sladili své vnitrostát, svá vnitrostátní eh, vykonávací opatření, protože tam byl dosud ten největší problém. Takže to je něco, kde je třeba ještě provést zjednodušení. Je to tedy dobrý návrh, jsou zde ještě cesty k zjednodušení, ale je důležité, aby se také zapojili členské státy. Děkuji. Děkuji, paní Usmanová za liberály. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да повтарям. Děkuji, paní předsedkyně. Já už nechci opakovat, co uvedli doposud kolegové. Chtěla bych pouze zdůraznit několik bodů. Za prvé, blahopřeji komisi k navrženým pozdělacím návrhům k nařízení je zjevné, že hlavní problémy byly eh, řešeny v této oblasti a rovněž eh, tady vidíme úsilí o zjednodušení Pokud je o příležitost členství v seskupení, to je důležité, zejména pokud jde o nevládní organizace, jejich typ a umístění v zemích. Eh, dále eh, noví eh, členové v seskupení, to je určitý nový fenomén Tady musí eh, platit eh, zásada souhlasu členských států, protože to zajistí eh, více bezpečnosti a více příležitostí plánovat ty rodící se, ta rodící se ze skupení a jejich spolupráci. Domnívám se ovšem, že bychom dále měli diskutovat o definici dvojího e, navýšení. Pokud jde o analýzu e, důvodu spoždění, e, tak tady je určitý nedostatek v koordinaci, ale myslím, že členské státy se v tomto ohledu již polepšily. Také souhlasím se zpravodajem panem Celerem, Eh, pokud jde o eh, ten pojem jednoho kontaktního místa, co eh, zmenší vzdálenost k Bruselu. Vítám návrhy komise k rozšíření rozsahu cílu, protože to přispěje také k dosažení strategie 2020. A v závěru bych chtěla říci, že ta evropská seskupení pro územní spolupráci mají eh, velmi silný potenciál a musíme je podpořit eh, tím, že eh, se budeme snažit zachovat jejich podstatu, ale nebudeme komplikovat fungování již existujících seskupení. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně vítám a blahopřeji e, kolegu Celerovi k tomuto pracovnímu dokumentu. Kolega postupoval velmi pragmaticky, navrhuje e, jasná zjednodušení, e, jde o formu financování, která již od roku 2007 zabezpečuje tyto evropské tato Evropská seskupení pro územní spolupráci. Všechna opatření směřující ke zjednodušování pravidel jsou e, vždy vítána, protože zejména ve východoevropských zemích e, e, se dnes situace komplikuje v důsledku různých správních struktur. Jsou zde rozdíly ve správě, v účetnictví a tak dále, což vytváří problémy těm, kteří se účastní účastní těchto evropských seskupení. Já bych rád učinil několik praktických návrhů. Minulý pátek proběhlo první pracovní setkání, kde mm, bylo zahájeno jedno takovéto seskupení pro územní spolupráci mezi Maďarskem a Rumunskem. Já jsem přizval zástupce z ministerstev, z regionální zprávy i národních nevládních agentur i z e, územní samozprávy a na e, tomto setkání zaznělo mnohé z toho, o čem hovoříme my dnes. Překážky a problémy, zejména pro eh, místní samozprávu byla uvedena. Například chceme podpořit v oblasti zdravotnictví spolupráci mezi dvěma nemocnicemi. Jedna nemocnice je spravována obcí, čítá 10 tisíc zaměstnanců, na eh, druhé straně eh, je nemocnice řízená ministerstvem, anebo výstavba lokální silnice 6 kilometrů dlouhé na jedné straně protíná obec čítající 2000 obyvatel, ale příslušnost přece jenom eh, náleží ústřednímu ministerstvu. To jsou případy, eh, kde mm, eh, bychom měli myslet na nutnost konkretizovat tyto programy přeshraniční spolupráce. A tady navazuji na mm, paní kolegyni Mana. Jde o to stanovovat přeshraniční priority, konkrétní případy vymezit. Tady nejsou všechny projekty financovány z evropských prostředků, ale případně i z místních rozpočtů nebo jiných zdrojů. Ale eh, jde o to, některé projekty považovat za prioritní, přeshraniční, nadnárodní nebo nadregionální. Vítám nové návrhy, například to eh, jednotné kontaktní místo, eh, kde lze také eh, žádosti zamítat. O tom také lze ještě diskutovat, ale myslím, že všechny pragmatické, pragmatické názory jsou vítány, zejména pokud jde o zjednodušení. A snad ještě jeden faktor. Zejména ve východoevropských zemích panují velké rozdíly v kritériích odměňování těch, kteří se účastní. Mám na mysli mzdy, platy eh, lidí, kteří se eh, těch projektů účastní. Snad bychom mohli také vytvořit jednotné eh, kritérium odměňování a to na evropské úrovni. Obdobná kritéria stanovit při utváření nadnárodních, nadregionálních nebo přeshraničních projektů. A ta by platila pro všechna zúčastněná, všechny zúčastněné země. Děkuji. Joachime, chtěl byste reagovat? Ano, velmi stručně. Já děkuji za příspěvky kolegyň a kolegů. Utvrzují mě v tom, že jsme zde v rámci dobré spolupráce předložili pracovní dokument, na který má smysl navazovat a pro kolegu Matulu eh, cíle, které sleduje Evropské seskupení územní spolupráce, to si vždy vyžaduje potom dobrou vůli všech zúčastněných, ať už se to týká jakékoliv úrovně eh, veřejné zprávy. Eh, My můžeme jenom nabídnout ten nástroj realizace potom na místě. Tak, teď Viktor. Ještě poznámka, ta se týká kompatibility pravidel. To je velice důležité, vzhledem k tomu, že tady celá řada fondů a tady nemáme ze strany komise objasnění eh, sociální fond, eh, fond soudržnosti, eh, fond rozvoje venkova a tak dále, fond regionálního rozvoje. To všechno, jak máme jistotu, že budou tady kompatibilní pravidla a co ještě ty další? Eh, prostě eh, čekal bych takový přístup z hlediska té mnohosti těch fondů, eh, abychom řešili situace, kdy ta pravidla jsou konfliktní. Za druhé, jaká úloha pro regiony, pro komunity, které provádějí takové projekty. To všecko by mělo být jasně Ehm, explicitně řečeno a jejich úloha by měla být uznána. Děkuji. Děkuji, pane Bolkoviči, chcete se vyjádřit? Ano, a já pak předám ještě slovo Davidovi. Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, také panu Celerovi za velice eh, dobře fundovanou zprávu k tomuto eh, skromnému návrhu změny. Já bych chtěl říci, že my tady nenavrhujeme něco, co je součástí ve formálním slova smyslu celého toho balíčku soudržnosti. To není otázka přidělování peněz na konkrétní účely, to je spíše eh, technický prostředek eh, k tomu, eh, aby evropská aktivita na přeshraniční či regionální úrovni mohla být náležitě prováděna. Z toho vycházejí ta doporučení a to je ta rozhodující. Já bych chtěla velice eh, poděkovat celému parlamentu, ale konkrétně vašemu výboru za to, že se mm, tady odehrála tato eh, diskuse a doufáme, že se nám to všechno eh, podaří rychle probrat, protože jinde možná považují jiní věci za důležitější, některé jiné oblasti. Dále se chtěla obrátit mm, ke konkrétním bodům Eh, pro nás IGTC e je nástroj. Je to velice důležité pro různé aktivity spolupráce, které mohou být eh, financovány z těchto evropských zdrojů a nebo mohou být i z jiných zdrojů, eh, místních, regionálních, ale také třeba výzkumných fondů a podobně. A myslíme, že v tomto Eh, nařízení v této navrhované změně se snažíme usnadnit eh, využívání takovéhoto nástroje do maximální možné míry a snažíme se, eh, aby mohl být používán, protože je to nejlepší nástroj a ne z nějakých jiných důvodů. Chtěl bych podpořit, pardon, chtěl bych poděkovat za podporu Eh, která tady zazněla z hlediska eh, tiché podpory pro ESUS. Myslíme si, že právě velký problém při vytváření takovýchto seskupení je v tom, že často jsou tady některé nevysvětlitelné eh, zdržovací postupy ze strany národních či místních orgánů. My chápeme, že samozřejmě eh, domácí orgány mají nakonec to v poslední slovo podle svých ústav, podle svých eh, pravomocí a mohou se takto rozhodnout, co je tady nejvhodnější. Do toho nechceme zasahovat, eh, ale musí pak také přijmout tu Ehm, odpovědnost, že když mají určité námitky, měli by ty námitky velmi rychle eh, vyjádřit a eh, by se věci nezdržovaly, neprodlužovaly. A chci vám poděkovat za eh, podporu, aby se ESUS Eh, rozšířili i na třetí země. To je, myslím, velmi důležitá změna oproti existujícím seskupením. Tady máme, myslím, velmi pozitivní reakci i z rady a věříme, že tato věc projde eh, bo zůstanou snad jenom technické aspekty, ale ty už je možné řešit. Těšíme se na další spolupráci v nadcházejících týdnech, abychom měli jistotu, že to nejzajímavější, nejdůležitější bude do tohoto textu začleněno. Děkuji. Děkuji a tímto jsme skončili tento bod, který tím jsme vyčerpali celou eh, naši agendu. A chci ještě říci, že Eh, budeme ještě jednat o zjednodušení, pracuje na to Martin a celý jeho tým, máme na to velký sál a věřím, že všichni přijdou a zúčastní se této diskuse. Ovšem samozřejmě nebude tam podáván oběd, kdyby náhodou někdo měl takovou naději. A chci vám říct si data příští schůze 19. a 20. března. A děkuji všem a naše zasedání skončilo.